Bonjour. Dobrý den. Eh, děkuji vám za to, že jste přišli a budeme pokračovat v našem zasedání výboru a to s hlasováním a pak výměnou názoru s komisařkou Ferreira. Eh, první téma je e, e, udělení absolutoria souhrný rozpočet 2018 EU. Paní Kutažár je naší zpravodajkou pro tuto složku a ona nám již e, představila v prosinci svůj návrh. 42 pozměňovacích návrhů bylo předloženo a dnes bylo projednáno mezi Eh, politickými skupinami a paní zpravodajka nám zprávu uvede. Já chci poděkovat všem kolegům za návrhy, za to, že se snažili zapracovat co nejvíce těch návrhů eh, a zapracovat tam tedy všechny protokoly. Děkuji za eh, spolupráci. Děkuji.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 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 8. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 9. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 10. Pro? Proti? zdržel se, přijato. A nyní přejdeme k závěrečnému hlasování. Děkuji vám předem za to, že vložíte hlasovací lístek, Ve pro, tedy zahájíme hlasování. Le vote est ouvert. Zahaj, zahájeno. Končím hlasování. Zpráva je přijata 31 hlasem proti čtyřem. Blahopřeji zpravodajce za skvělou práci. A nyní přejdeme k hlasování, které se týká eh, stanoviska Evropského parlamentu k rozhodnutí rady, které se týkalo mechanismu civilní ochrany Unie. Eh, koordinátor se rozhodl předložit stanovisko formou eh, dopisu. Nebyly k, to, eh, k tomuto postupu žádné námitky. Jedno jediné hlasování. Kdo je pro? Tedy zahájím hlasování. Zahájeno. Končím hlasování. Přijato. Výborně. A Nyní si uděláme pauzu několik málo minut, protože čekáme komisařku na slyšení. Chci vás informovat, že výměna názorů s komisařkou eh, bude probíhat tak to dám slovo koordinátorům a komisařka odpoví každému z koordinátorů bezprostředně a pak dám slovo eh, jednotlivým poslancům, kteří si přejí hovořit. Zaznamenáme si dotazy eh, a komisařka bude na otázky odpovídat poté unblock. Dám ještě slovo, ne? pořádku, dáme si pauzu a budeme pokračovat, jakmile paní komisařka dorazí. Děkuji. Je vous remercie de prendre place. Děkuji vám. Nyní máme to potěšení, že můžeme v našem výboru přivítat Elizu Ferreiru, komisařku pro regionální politiku je to poprvé, co přichází na půdu našeho výboru od zvolení 27. září 2019 a je pro nás velkým potěšením, že vás můžeme tady dnes přivítat a já bych rád využil příležitosti, abych vám také oficiálně poblahopřál Čekají nás pět let společné práce, řada úkolů, velkých úkolů a Především jde o dokončení vyjednávání víceletého finančního rámce a je zcela zřejmé, že všechny zásad, všechna zásadní nařízení, například RDF, Interreg a další, to představuje tedy velmi nabitý program a také odpovědnost, která je zásadní pro regiony v Evropě, tak aby měly odpovídající nástroje pro další programové období. My jsme právě v jednání koordinátorům rozhodli pozastavit do konce února všechny eh, politi- eh, všechny politické trialogy, dokud nebudeme mít k dispozici rozpočet, který dokáže plnit své úkoly a který neobětuje politiku soudržnosti. Očekáváme na rozhodnutí Evropské rady, která určí svou pozici k celku vyjednávaného textu jednotlivých článků a který v souvislosti s negotiating box bude vycházet eh, ze smlouvy ve vztahu k tomu, co je určeno pro spolurozhodování. A Evropský parlament je odhodlán, tak jako spolu, aby zákonodárce, aby ty, tato práva spolu zákonodárců byla plně dodržována a v tomto smyslu máme společnou pozici s komisí. Jsem přesvědčen, že se nám společně podaří připravit jasnou orientační strategii, tak jak vyšla také z rozhodnutí Evropského parlamentu. A právě proto Vás, paní komisařko, žádáme, aby jste s námi spolupracovala také na problematice fondu spolehlivé eh, transformace ERD, přechodné fondu pro Eh, roky od roku 2021. Evropský parlament je v rámci těchto vyjednávání odhodlán vyjednávat i o dalších, nejenom rozpočtových otázkách, protože jsme již mnohokrát uvedli, že můžeme ve vyjednáváních připravit eh, nejlepší možnou dohodu. Avšak pokud rozpočet soudržnosti bude objektován, Eh, tak pak se tím obětují také cíle soudržnosti. Náš eh, výbor REGI je odhodlán právě toto ustanovení rozpočet hájit. Rozpočet, tak jak jej předložilo finské předsednictví, pro nás nebyl přijatelný a to musíme ještě jednou dnes zdůraznit. Nicméně své naděje přikládáme k návrhům chorvatského předsednictví a e, faktem je, že to není, e, že situace se změnila a Změny pokračují. Souběžně probíhá práce na přípravě nové generace politiky soudržnosti a náš výbor eh, se rozhodl zkoumat mechanismus spravedlivé transformace, který by měl umožnit vyčlenit fondy až 100 miliard euro, tak aby pomohl těm regionům, kde je ohrožena ekonomika v důsledku přechodu od uhlíkové ekonomiky ve snaze snížit emise skleníkových plynů. A dobře víte, paní komisařko, že v tomto kontextu výměna názorů, která nás vámi čeká, je očekávána s velkým napětím a také víte, že členové našeho výboru mají pro vás řadu otázek, které se týkají budoucnosti soudržnosti, ale také konkrétně k nařízení věnovaném mechanismu spravedlivé transformace. Pokud budete souhlasit, budeme postupovat obvyklou cestou. Nejprve dám slovo koordinátorům a těm prosím odpověste přímo, jakmile položí otázku. A pak otevřeme diskusi s ostatními poslanci a vy jim pak odpovíte na konec unblock. A dám tedy bezprostředně eh, slovo Andriu Novakovovi za EPP a e, chcete-li e, třeba na úvod něco říci e, sama, nebo dám slovo kolegovi za EPP. Pěkně, pane předsedo, vážená paní komisařko, vzpomínám si, že během vašeho slyšení jsem uvedl, že regionální rozvoj a politika soudržnosti budou potřebovat komisi, která k jejich obhajově bude působit velice silně. A já vím, že tento moment se již blíží. Tehdy jsem si však říkal, že by bylo docela dobře možné, že Nejpozději do počátku německého předsednictví se nám podaří dosáhnout dohody o CPR a v celém finančním rámci a souvisejících eh, aktech. Bohužel nový rok začal zklamáním. Nebudu teď hovořit jménem celého výboru, ale dovolím si říct, že taková obecná nálada je zklamání. A ne kvůli tomu, co dělá parlament, ale kvůli tomu, co činí komise a rada. My všichni jsme volenými zástupci a téměř každý týden hovoříme se svými voliči. Rovněž vedeme diskuse se všemi zúčastněnými a lidé opravdu eh, nechápou, proč nepřijímáme zásadní nařízení, nechápou, proč nemá rada mandát, proč nemá pozici a má pouze ten vědávací box, ze kterého se něco vyjímá, něco se do něj vrací a ani já tomu mnohdy nerozumím. Samozřejmě nelze se divit tomuto rozhoštění. Jsme na křižovatce a měli bychom vypracovat plán B o dalším postupu a rád bych věděl, jaký je váš plán B. Jak je pravděpodobné, že se stávající programové období prodlouží tak, aby bylo možné přijmout nařízení související s víceletým finančním rámcem. Bez ohledu na to, jaké toto rozhodnutí bude, budeme muset velice jasně vysvětlit, o co se jedná. Jsem se totiž jist, že bych, pokud tak neučiníme, tak poroste skepse, bude jasné, že Evropa se opět objeví ve světle, kdy tedy není schopna postupovat podle svých plánů a já si myslím, že takovouto skepsi bychom neměli napomáhat vytvářet. Děkuji pěkně. Děkuji. Paní komisařko, dávám vám slovo. Vážený pane předsedo, pane Novakovu, kolegyně, kolegové, přeji vám vše nejlepší do nového roku. Začínám tímto přáním. Za druhé bych ráda poděkovala za pozvání na vaše jednání. Je to pro mne opravdu velice významné, že mohu být v přímém kontaktu s europoslanci a naslouchat jim. Témata, která jste nastínil, pane Novakovu, jsou nám velice známá Všem nám působí obavy načasování a organizace, stejně jako e, další postup během příštího období. Dozvěděla jsem se od e, vašeho pana předsedy, že vlastně e, pozice parlamentu je taková, jakou uvedl, a já ji samozřejmě chápu. Je jasné, že naším společným cílem je minimalizovat náklady vydávané během příštího finančního období. A opravdu smyslem je chránit ty, kteří těží z politiky soudržnosti. Jak toho dosáhnout? Trochu mne tato vyjádřená pozice překvapila a ráda bych uvedla, že Společně s generálním ředitelstvím a společně s vámi se budeme snažit minimalizovat náklady na ty projekty, které mají právě zajistit podporu. Co mohu učinit je v rámci a v duchu kompromisu a ve spolupráci s vámi a všemi zainteresovanými zkoumat, jak by bylo možné minimalizovat náklady na dotčené, čili malé a střední podniky, obce, regiony. Uvidíme, jak se nám to podaří. Pouze doufám, že je jasné, o co jde. Je potřeba zrychlit, předadit na nižší stupeň, ale to nějakým adekvátním způsobem. Vím, do jaké míry nás zajímají stejná témata. Nyní jde o to určit další kroky. Všem je nám jasné, v jaké situaci se nalézáme. Jsme sice z jiných institucí, ale víme, o co jde. Děkuji za informace, které jste mi sdělili a samozřejmě se budu snažit adekvátním způsobem překonat toto období, aniž bychom ohrozili cíle naší politiky. Děkuji pěkně. Děkuji. A dám slovo kolegyni Konstantin Král za socialisty. Děkuji velice, paní komisařko. Je jasné, že před sebou máme obtížný rok. Sdílím obavy, které zde vyjádřil kolega Novakov. Je tomu přesně tak, jak uvedl. mohu velice zřetelně uvést, že již naposledy bylo evidentní, že jsou tady snahy zpracovat, pracovat na nařízení pro období 2020-2030 a my, myslím, že eh, ta jednání, s nimi jsme pokročili, nebyla některá snadná, ale bylo možné vyjednat i ty věci, které v tom negoboxu e, jsou na téma e, víceletého finančního rámce. Co to znamená? Znamená to, že pravděpodobně v druhém poletí tohoto roku, někdy mezi zářím a prosincem, budeme mít čas na to, abychom vyjednali ještě 50 fondů na politiku soudržnosti. Je zapotřebí ale, abychom vůbec měli návrh na víceletý finanční rámec, který by byl alespoň z poloviny přijatelný a e, takovýto návrh e, musí přijít odinut než od komise. Vy jste zmínila ten fond pro spravedlivý přechod a o potřebu dodatečných finančních prostředků. Na tom se už dlouho pracuje a z tohoto důvodu se domnívám, že musíme velice eh, pečlivě pracovat během tohoto přechodového období. Komise společně s Výborem pro zemědělství již učinila některé kroky. Je tady jistota, že v roce 2021 zemědělci budou mít k dispozici finanční prostředky, ale musíme to tež připravit i pro politiku soudržnosti. Protože pokud se nám má podařit až do, do 15. prosince uzavřít veškerá jednání, tak to ještě vůbec neznamená, že k 1. 1. 2021 budeme moci zahájit opravdovou politiku soudržnosti. Sama víte, že eh, máme 18 eh, až 24 měsíční spoždění v rámci tohoto období. A pokud by regiony měly mít minimálně 50% možnost pracovat eh, v rámci nového rozpočtu s těmi finančními prostředky, tak tady potřebujeme určité právní úpravy pro toto přechodné období. A právě proto je velice důležité, abychom nestratili eh, financováním Green Dealu rok nebo dva. V rámci tohoto období, kdy se čerpají prostředky a kdy mnoho prostředků jde na ochranu klimatu, budeme muset pokročit s vyjednáváním o víceletém finančním rámci. Je zcela nezbytné, abychom toto připravili, aby jak pro komisi, tak pro parlament eh, i regiony eh, jsme tu situaci udělali maximálně schudnou. Pokud jde o ten fond pro spravedlivý přechod, tak zde se jedná o velice specifickou otázku. Domnívám se ale, že se do ní budeme muset pustit velice brzy, poněvadž kompetence bohužel nejsou pouze na straně Evropského parlamentu. A proto zde stojí otázka, pokud by regiony, eh, uhelné regiony či regiony, kde jsou vysoké emise CO2 nebo vysoká energetická, energetická náročnost, je jasné, že budeme muset v těchto regionech podpořit ty velké podniky. S tím se ve vámi předloženém návrhu počítá. Podle mne ale je potřeba, aby tady bylo změněno to právo na dotace. Naše frakce i při jednání o politice soudržnosti zmínila takzvané zlaté pravidlo, kde jde o to, že investiční prostředky eh, budou eh, použity, ale nebudou započítávány do kritérií zadlužení. Jak se díváte na možnosti vyjednávání v této, v této věci? Jaké je stanovisko komise? Děkuji. Merci beaucoup, Constance Rell. Děkuji mnohokrát. Paní komisařko, dávám vám slovo. Well, thank you very much. Děkuji velice za dotaz. Dovolte, abych se ještě vrátila k té odpovědi, kterou jsem poskytla panu Novakovovi. Domnívám se, že všichni z nás chceme vyvíjet tlak na radu, protože i na ní bude záležet, jak bude vypadat ta konečná dohoda o MFF. Usvojeme o to. Chápu pozici parlamentu, A musím říct, že musíme vyčkat, jak se budou eh, vyvíjet ty jednotlivé faktory, aspekty v souvislosti s tím nařízením. Může se totiž stát, že ta strategie bude fungovat a náhle se nám objeví na stole konečná dohoda o víceletém finančním rámci. Samozřejmě se tak eh, zatím nestalo, ale může se stát, že eh, všichni přidají a návrh se, respektive dohoda se objeví na stole. Je jasné, že nemůžeme pokračovat bez příslušných nařízení, které budou připravny k aplikace. Není možné nedat prostor členským státům, aby se organizačně připravili. Proto je tady to přechodové období. Na ně musíme popracovat, musíme se o něm bavit a myslím si, že nyní jsme ve velice vhodném rámci, kde můžeme jednat o těchto organizačních aspektech. K tomu se uskuteční také odborná jednání. Potom jsou tady ještě nařízení, kde jsme učinili určitý pokrok, ještě v předvánočním období, a e, ta práce nesmí e, přestat. Zmínila jste několik věcí. Dodatečné finanční prostředky nařízení se o tom opakovaně hovoří. Tento fond pro spravedlivý přechod eh, se vyžádá dodatečné finanční prostředky a na základě návrhu komise eh, se dá počítat se 7,5, což je více než 4,8 v roce 2018. Eh, což byla částka, kterou požadoval parlament. My jsme se inspirovali tímto požadavkem parlamentu, takže je tady potřeba dodatečných finančních prostředků, ale musíme se zamyslet nad tím, co to všechno bude znamenat, ale ta zásada je jasná. Dále jste zmínila několik dalších hledisek. Jedním z nich jsou pravidla pro státní subvence. V rámci tohoto mechanismu pro spravedlivý přechod jsme do, všeho, do toho všeho zakomponovali možnost eh, na pomoci průmyslovým podnikům při to, tomto přechodu. Nejedná se pouze o velké, ale i malé a střední podniky. Je jasné, že malé a střední podniky je potřeba podporovat v rámci diverzifikace eh, regionu z tohoto fondu tedy budou k dispozici prostředky, což už představuje změnu. Jak se ty prostředky budou distribuovat eh, tak, eh, aby mohly fungovat eh, paralelně s tedy prostředky poskytovanými v rámci pravidel pro státní subvence, to uvidíme. Nalezáme se v určitém rámci a tento rámec je určitým způsobem omezen politikou prvky regionální politiky a politiky soudržnosti. Myslím si, že bychom se měli snažit eh, eliminovat tento problém, takže bychom to všechno omezili pouze na potřeby přechodu, aniž bychom kontrolovali pravidla pro státní subvence. Je to velice složitá záležitost, kterou samozřejmě budeme řešit s Margaret Feštagerovou, abychom zjistili, jak by bylo možné doladit podrobnosti dle mého názoru musíme mít na zřeteli, že tady nemůžeme mít na jedné straně státy, které si budou moci dovolit financovat velké podniky a e, přehlížet e, ty e, určité nerovnosti, které panují v tomto hledu v chudších státech. Jsou tady určitě prostory pro to, aby se uvolnili dosavadní přísná pravidla. Aby se tato pravidla rozvolnila a aby tedy bylo možné vést eh, velice pečlivou a důkladnou diskusi eh, s, komisařem Fest, s komisařkou Festagerovou, tak abychom nevytvořili větší problém tím, že budeme řešit nějaký jiný. Pokud je o zlaté pravidlo, myslím si, že musíme vyčkat výsledků revize v únoru. Už jsme se o tom bavili v minulosti. A jedná se určitě o něco, nad čím by se Evropa měla zamyslet. A to proto, že zde usilujeme o větší zapojení fondů, které by měly přispět k, této, k tomuto přechodu a některé členské státy mohou být omezovány při využívání národních subvencí eh, pro tuto velkou změnu, kterou nazýváme Green Deal. Tím, že jsou tady určité obavy ze, z hlediska paktu růstu a stability, mohla by být ohrožena jejich eh, jejich rovnováha. Myslím si, že i tomuto se bude muset komise, a to společně s parlamentem a radou, věnovat. Nicméně se to bude eh, žádat také eh, účast eh, Pavla Giantianiho, tak, abychom mohli sledovat na jedné straně toto zlaté pravidlo a na druhé straně otázku strategických investic. Nepochybně jsou tady témata k diskusi, je potřeba zajistit soudržnost celého systému a neohrozit jeho fungování. Děkuji. Děkuji za Renew, Stefan Bižu. Děkuji vám, pane předsedo. Dobrý den, paní komisařko. Všichni si tady vzpomínáme na slova, která jste použila během svého prvního slyšení, tedy zapojení se proto, eh, abyste zajistila reakci pro všechny Evropany, tedy bez ohledu na to, kde žijí. Chcete se zapojit skutečně pro všechny. realitu. Eh, ta Evropa je zapojena do eh, vaší politiky, to je v souvislosti s mechanismem pro spravedlivou transformaci a podobně. My jsme společně také naslouchali eh, eh, poselství našich voličů, kteří si přejí sice více Evropy, ale takové Evropy, která bude sloužit lidem a regionům. A tady máme příležitost voličům ukázat, že jim nasloucháme, ale musíme být schopni také plnit svá předsevzetí, své úkoly, tak aby žádný region nezůstal zapomenut, ne, nezůstal pozadu. Například na ostrovech i nadále eh, se eh, vyrábí energie s využitím eh, fosilních paliv, a níž by se používaly nové energetické zdroje, solární energie, větrná energie a podobně. A já si myslím, že právě tady máme velká očekávání, protože je nezbytné právě tady jednat, jednat rychle, aby se eh, eh, to neredukovalo jenom na dobré úmysly. Musíme skutečně jednat a právě nyní máme příležitost něco změnit. A právě proto bych se zeptal, my dobře víme, že některé členské státy by měly eh, případně nárok na pomoc eh, z těchto mechanismů. Eh, proto se chci zeptat, do jaké míry se tomu komise věnuje, tedy jak kontinentální, tak Eh, izolované ostrovní oblasti, eh, protože ty potřebují finanční prostředky do, pro ekologickou transformaci. Jakým způsobem jí chcete pomoci? To je velice důležité. Děkuji. Děkuji mnohokrát, Stefane. Prosím, paní komisařko, děkuji eh, vám za dotaz. Máte pravdu v tom, co říkáte. Já jsem Eh, tady eh, zmínila některé své sliby, sliby v tom smyslu, že se budu zaměřovat na transformaci, která pomůže všem, všem regionům i zmírnit hospodářské dopady transformace, eh, protože ta transformace může způsobit poměrně závažné problémy, těžko zvladatelné pro některé regiony. A právě proto rozumím vašemu postupu a my jsme také připravili již eh, návrh na postup eh, doplnit například obálku pro tyto regiony, pro zemědělství a také nabídnout možnost využití fondů skutečně pro všechny poté, co eh, budeme rozdělovat finanční prostředky z této obálky eh, úměrně eh, k přímému dopadu, k závažnosti socioekonomických problémů, Eh, v oblasti zaměstnanosti, například třeba v těch starých průmyslových odvětvích eh, závislých na uhlíkové ekonomice, znečišťujících odvětvích, s tím, že také sledujeme ukazatel, který je sdílený, eh, který se týká procent Eh, emisí z průmyslových zdrojů ve vztahu k přidané hodnotě průmyslu. My jsme tam vždycky propojili kritérium ekonomické závažnosti na straně jedné a z eh, koeficient zaměstnanosti eh, v daném odvětví a na základě toho můžeme spočítat dopad transformace. Ještě tam doplníme další prvek, který je zásadní pro politiku soudržnosti a to je relativní prosperita země, eh, tedy eh, tam, jak používáme berlínský vzorec, kde je důležité, aby re, eh, regiony bohatší mohly třeba se vzdát některé Eh, eh, ho eh, odvětví s tím, že to se započítá do toho vzorce a my na základě toho vždycky vedeme úzké rozhovory Eh, v rámci komise a připravujeme plán, který je, bude také v souladu s celostátním transformačním plánem pro ekologickou transformaci. To má samozřejmě také své limity, například limit eh, pro uh, užití nových fondů, uh, kde je potřeba doplnit také závazek uh, vyčleněnou platbu pro regionální, národní platby do sociálního fondu, protože je to také e, národní problém svým způsobem, společný problém. A e, to, jak jste sám zmínil ve svém vystoupení, to se také dotýká um, obáv, které sdílíme a které také odráží naše plány do budoucna. Eh, jsme si toho vědomi, jsme si také vědomi limitů, že jsou i velice chudé země se závažnými problémy a eh, eh, ti nemohou využít třeba polovinu těch fondů. Je tam určitý limit, ale zároveň je také limit pro zapojení se fondů do národní obálky při zaměření se na Eh, eh, tuto politiku. Je tam limit 20% pro zapojení těchto regionů, protože to jsou sice závažné problémy, ale nejsou jediné. A právě dosažení rovnováhy není snadné. A myslím, že je i na vás, abyste zvážili, a je to také na radě, jaké další kroky podniknout. Ale v každém případě je důležité jednat rychle. Um, zvolit tedy správný postup. E, a odpovídá to také našim diskusím z dřívějška. Ehm, já rozumím e, tomu, e, že byla již přijata některá rozhodnutí a já nemohu o nich nyní diskutovat, ale v každém případě při transformaci je to reálné řešení vždycky nedokonalé. A snažme se tedy stále usilovat o zlepšení situace i při vyjednávání eh, protože v každém případě jsou to eh, zatím řešení přechodná pro transformační období. A to tež platí pro fondy eh, transformace, které vždycky souvisí s běžným fungováním standardních postupů a také se dá říci, že e, jsou velká očekávání ze strany regionů, které také výrazně na té transformaci závisí. A v každém případě je důležité, že budou muset začít pracovat na základě e, svých zkušeností z minulosti. Ty zkušenosti musí využít proto, aby mohli eh, eh, správně postupovat. My si můžeme vzít jeden region, možná v jedné z nejchudších zemí máme tady řadu možností pro volbu a můžeme zvážit, jaké jsou ty nové výzvy a jaké cesty pro pokrok můžeme sledovat, abychom snížili náklady pro zaměstnanost, sociální náklady a samozřejmě se těším na spolupráci. Děkuji mnohokrát za zelené. Nejnaš Niklas. Um, děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní, předsed, paní komisařko, za to, že jste mezi nás opět dorazila. Několik otázek k Fondu pro spravedlivý přechod tak, eh, jak byl představen minulý týden ve Štrasburku. První otázka, a myslím, že zde hovořím jménem všech, eh, tak ta otázka zní, jak to bude vypadat s financováním. Samozřejmě lze eh, vynásobit ty fondy a zajistit tak zájem investorů, investovat do těchto regionů. Nicméně, vzhledem tomu, že máme 7,5 miliard k dispozici, tak se tady jedná o to, že je zde nebezpečí určité nestability. Domníváte se, že existuje možnost eh, zajistit vlastní prostředky pro tento fond a možná ještě předčasné uvažovat o tom, jestli by se tento objem finančních prostředků mohl navýšit eh, z tohoto víceletého finančního rámce, anebo jak by se daly získávat prostředky z jiných zdrojů v rámci Evropské unie. Další otázka se týká spolufinancování ze strany strukturálních fondů. Já chápu vaši myšlenku, která je teoreticky v pořádku, ale myslím, že zde musíme být velice obezřetní. Nechceme totiž být svědkem toho, že převádíte peníze z jednoho regionu jenom za účelem podpory uhelných, re, eh, uhelných regionů. Samozřejmě všechny regiony eh, potřebují prostředky ze strukturálních fondů, proto bych rád věděl, co chcete podniknout eh, proti tomu, abychom nepoužívali strukturální fondy, které by byly tak jako tak použity pro tyto regiony, aby tady nedocházelo k těm přesunům prostředků, jenom proto, že tady potřebujeme finance pro ten fond pro spravedlivý přechod. Jak by tedy bylo možné zajistit spolufinancování ze strukturálních fondů? Potom klíč přidělování. Už jsme byli seznámeni s určitými finančními údaji, ale e, není tam patrná žádná Metodika výpočtu těchto číselných údajů pro 4 eh, eh, miliardy pro Polsko, proč několik set milionů pro Německo. Eh, já v tom nevidím žádnou základní metodickou logiku. Takže bych se rád zeptal, jestli byste nám k tomu mohli něco říct, eventuálně poskytnout vysvětlení v písemné podobě problema státních dotací, kterou zde nadhodila Konstance. Myslím si, že se pohybujeme opravdu na hraně. Nechceme totiž eh, se dožít toho, a myslím, že bychom to ani nebyli schopni vysvětlit, pokud by se stalo, že společnosti, které po celá desetiletí ničily životní prostředí a nyní jsou v obtížné situaci, dostanou prostředky plynoucí od společnosti a využili je na to, aby se zmírňovaly dopady činnosti těchto firm. Tyto firmy by teď měly dostat dodatečné finanční prostředky jenom proto, aby mohly pokračovat v ničení životního prostředí. Těžko bychom to lidem vysvětlili, proč se toto děje. Řekl jsem, že se opravdu Eh, nadkláníme nad propast. Je tady samozřejmě eh, nebezpečí ztrát pracovních míst, která chceme zachovat. To je v pořádku, ale jak chcete zajistit, aby se státní dotace nepoužívaly pouze pro podporu zastaralých metod, eh, které používají firmy a které už nemají v moderním světě místo? Jak se od této propasti opět vzdálit? Peníze, které eh, budou plynout ze státních dotací, jsou tady pro pracovníky, pro zaměstnance a ne eh, pro, pro firmy. K vašemu. Takto, jsem velice rád za návrh, který jste předložili. Je tam spousta sociálních opatření a také se jedná o vynětí financí pro podporu fosilních, met, tedy výroby energie z fosilních paliv? Otázka. Až přestaneme vyrábět energii z uhlí, tak eh, bude komise kontrolovat ty regiony, které takto učinili a dbát na to, aby tady byl nějaký eh, pevný plán pro odchod eh, od uhelné energie Samozřejmě v některých případech se nejedná o přechod, jde o to, že je potřeba přestat s využíváním uhlí pro výrobu energie. Zajistí komise, aby regiony dostaly dotace pouze nebo prostředky pouze tehdy, pokud se zavážou k tomu, že opravdu odejdou od uhlí, přestanou využívat uhlí k výrobě energie? Děkuji za tyto otázky které samozřejmě jsou velmi inspirativní a my se velice těšíme na vaše odpovědi, paní komisařko. Ehm. Děkuji vám mnohokrát, pane Nínasi, za všechny vaše dotazy. Když zmiňujete, nebo respektive vaše první otázka byla na téma financování, říkáte, že 7,5 asi nemusí být úplně dostačujících. No, to víte, ehm, tato diskuse začala potřebou i robustní peníze, které nejsou k dispozici a členské státy jen velice neochotně podporují ehm, rozpočet, který je napětější než kdy jindy. Nejenom proto, že tlak zvnějšku Evropy má svůj asymetrický dopad na jednotlivé regiony a jednotlivé společnosti v Evropě a je potřeba mít i mechanismy, které jim poskytnou určitou robustnost, určitou kapacitu odolávat. A je to také proto, že my, Evropané, se angažujeme eh, v rámci velice důrazné výzvy, které se nemůžeme vyhnout, musíme jí čelit, ale je to nákladné. Zelená dohoda je velice nákladná. Takže parlament navrhl 4,8 v roce 2018 a my jsme si mysleli, že by bylo lepší mít trošku více, takže zkoušíme 7,5. E, jsou to tedy nové peníze, ano? Samozřejmě pokud budeme moci získat více, tak tím lépe. Rozhodně poptávka by potom byla. E, aspoň ji vidíme, když e, hovoříme o situacích v jednotlivých regionech. Ale samozřejmě je potřeba uvažovat o čerstvých penězích a hovořit naprosto jasně, že ten rozměr té zelené dohody nemůže být si řízen pouze těmito extra penězi, pouze veřejnými penězi. Je to součást velkého balíčku, který musíme v Evropě vytvořit a musíme do té agendy vnést i soukromé peníze. Na trzích je hodně likvidity, a ta likvidita hledá možnosti, jak být někam investována. A je na nás, abychom byli otevření a abychom trhům ukázali, co všechno může být ziskové. Samozřejmě musíme náležitým způsobem uvažovat o pracovních místech, malých středních podnicích a ekonomických činnostech. Nesmí to být pouze spekulace. Takže samozřejmě, pokud by bylo možné získat víc, tak tím lépe, ale aktuálně se zdá, že toto je poměrně rozumná úroveň investic. Ale eh, myslíme si, jak říkáme, že bychom tím mohli spustit různé další ty elementy, které byly navrženy. Takže chceme investovat například do financování EIB, eh, e v rámci toho balíčku se zdá to být adekvátní a samozřejmě buď budeme hovořit o 7,5, anebo budeme hovořit o 200 milionech. Samozřejmě 7,5 to jsou ty čerstvé peníze, které jsou přímo ehm, nasměrovány do regionů a ehm, v regionální politice mají uspokojovat určité granty, jsou to regionální investice, má to řešit sociální dopady a hospodářské dopady Eh, v těchto regionech. Takže je to skutečně regionální přístup. Všechno ostatní musí jít ostatními běžnými kanály financování. Ale i, i v té související, toto je tedy ta nejdůležitější související oblast, pak tam máte tu oblast číslo 2 a číslo 3, tedy EU Invest a pak ty jednotlivé facility. Takže ten balíček se zdá být navržen poměrně dobře. Kofinancování. Ehm, to je regionální věc. Aktuálně je to jeden z nejvážnějších regionálních problémů. Naše představa byla, že země si musí uvědomit rozměr tohoto problému. Nesmí se stát to, že nějaká země, která má velké problémy v jednom regionu, bude ignorovat ten region a vlastně nebude řešit svou regionální politiku a nebude ten problém vůbec řešit. Je zde velký manevrovací prostor. Když se podíváte na to, že jedno euro z čerstvých peněz může být kombinováno podle našich návrhů minimálně s jedním a půl eurem odinut, ale může to být až 3 eura odinut. A to je důvod, proč ta, ten, ten celkový objem je hodně variabilní že může to být 30 miliard nebo 50 miliard. Záleží na tom, jak moc se členské státy budou chtít angažovat na řešení těchto problémů. Samozřejmě o tom lze debatovat, ale důvod, proč tam máme limit na ty národní obálky v těch programech, je ten, máme tam limit 20%, a je to proto, na co jste se ptal, tedy nesmíme odvádět eh, pozornost od jiných problémů, od jiných regionálních problémů na řešení jenom tohoto. Protože mm, potom tam jsou velice důležité drobnosti, sice drobnosti, ale velice důležité. Ta představa těch fondů není taková, že by se firmy kompenzovaly za eh, odpovědnost ze své činnosti. To ne. Jde o to, aby ten eh, mechanismus pro spravedlivou transformaci pomáhal průmyslu, který se musí transformovat, aby přešel na novou technologii. Takže to je eh, pomoc, která je nutná, zejména pokud je to bankově úvěrovatelný projekt v rámci druhého systému EU Invest, tedy je to úvěrovatelná transformace, ale je to projekt, který může získat podporu nehovoříme o, a vlastně to ani není předpokládáno, že bychom pokrývali e, náklady ve smyslu znečišťovatel platí nebo ve smyslu, že bychom nějaké třeba doly e, vyjmuli z odpovědnosti platit za škody, které sami způsobili a od začátku bylo jasné, že to je jejich odpovědnost. Protože i podniky musí mít nějaké interní finance tak, aby do konce období měli všechno zaplaceno a některé ty podniky fungují 20, 30 let nebo ještě více, takže i ty podniky samotné musí být i nadále odpovědné za vyčištění lokalit, kde působí podle legislativy. To se mm, tady vůbec neřeší. Tady se řeší skutečně pouze ta transformace nějakého průmyslového podniku, který využívá, řekněme, zastaralou technologii nebo něco takového a má se přizpůsobit na technologii novou. To je účel této subvence. Pak jste zmínil některé prvky související s kondicionalitou a se skutečným dopadem této transformace. Ta kondicionalita souvisí s potřebou pro všechny tyto regiony míti velice přesné plány. A toto jsou ty plány, které my tu podporujeme, tedy národní orgány a regionální orgány na nich mají pracovat, protože tyto plány jsou velice komplexní, jsou sofistikované, není vůbec snadné je řešit, je potřeba využít starou kapacitu, jakou máte na místní úrovni, na národní a mezinárodní úrovni, abyste uspořádali nějak, nebo abyste vytvořili nějaký transformační plán. Takže budete mít vyřešené financování té transformace, ale musíte si říct, na co se chcete transformovat. A to je to zásadní. A tento transformační plán musí být reflektován, musí to být součást národních energetických a klimatických strategií, tedy celkových strategií dané země. Ta strategie musí zahrnovat ty, ty místní plány, které mohou být detailnější, mohou jít až na úroveň NUC 3, nebo eh, konkrétních částí NUC 3, ale ta transformace musí být koherentní s plánem celého členského státu. Já jsem to už měla zmínit, ale správně, že jste se na to zeptal, já jsem na to zapomněla. Řekl jste, že nevíte, jakým způsobem se ty peníze alokují mezi členskými státy. No, eh, začali jsme tím, že jsme se podívali na regiony NUC 3 a nebo jejich části, a to ty, které eh, z hlediska znečištění per capita byly výše než evropský průměr. Poté jsme pro každý region vypočítali průmyslové emise skleníkových plynů a tyto regiony jsme pak porovnali s průmyslovými regiony na základě porovnání celkového průmyslu a e, z, kombinovali jsme to s, s produkcí, například třeba s produkcí z rašeliny nebo z ropných písků nebo z dechtových písků. A to nám stanovilo, které jsou ty problematické regiony. Tento aspekt, který představoval polovinu té alokace, jsme pak skombinovali se zaměstnáním. Se zaměstnáním v průmyslu, v regionech, kde je vysoká uhlíková intenzita, zaměstnanost v, v hornictví, v uhlí, v černém uhlí, tedy v lignitu a e, v, ropne, v, ropnom, v ropném průmyslu v regionech, který je hodně uhlíkově intenzivní. Takže je to i ekonomicky zaměstnanostní indikátor. No a na to jsme měli takový vzorec a ve finále nám z toho vypadlo pro každý členský stát nějaká hodnota. A pak jsme si stanovili určité limity – protože jsme to vyfiltrovali, eh, řešili jsme relativní prosperitu dané země, tak, abychom eh, to eh, nebrali, abychom nebrali peníze s zemím, které mají velké problémy, ale jsou zároveň docela bohaté. Takže to je ten vzorec, který jsme použili. A poté jsme si stanovili určité limity toho, kolik z těch fondů můžou dané členské státy využít. No. A z toho nám vyskočilo, že Polsko muselo mít zastropení, jinak by už bylo přes limit. Takže to je ta kombinace, jakou jsme použili. Nicméně ta, ten vzorec je v příloze jedna toho nařízení a je velice transparentní, jak to fungovalo. Není to žádné tajemství a můžete si to dohledat. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát za ide. Francesca Donato, prosím. Děkuji vám. Já budu hovořit italsky. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedající, děkuji vám, paní komisařko, za to, že jste přišla, že jste mezi námi a děkujeme za vaše velice vyčerpávající a precizní odpovědi, které jste zatím poskytla mým kolegům. Musím říci, že v těch odpovědích, které jste zatím poskytla, už eh, se leco vyjasnilo z toho, co já jsem nepochopila. Dovolte mi doplnit k tomu pár drobností. Zejména sdílím to, co už tady zaznělo, co do vyjasnění definic v tomto nařízení k strukturálním fondům, zejména co se týká eh, společných pravidel, ale také co se týká toho nového Fondu pro spravedlivou transformaci. Já bych ráda řekla, že si myslím, že je dobře i nějaká přechodná pravidla, ale každopádně, když se něco spozdí, tak eh, musíme předpokládat, že eh, všichni pracujeme se stejným cílem v Evropské unii. Kdyby to tak nebylo, tak by to byl velice špatný signál pro naše občany a vlastně by to negovalo tu práci, kterou odvádíme v rámci soudržnosti. E, a to, co chci říct velmi zásadního, je, aby politika soudržnosti měla co nejvyšší míru efektivity, protože pokud hovoříme o rozdělení peněz, tak to je sice hezké, ale je potřeba pochopit, že když se podíváme sice na, na, na ty velké peníze, to je sice jedna věc, ale druhá věc je, že je velice čas, eh, často složité dosáhnout na ty peníze ze strany některých regionů v Evropské unii. Abychom eh, toto napravili, tak si myslím, že je potřeba aby byly zohledněny názory všech eh, nebo co nejširšího počtu frakcí zde v parlamentu, kteří, které zastupují jednotlivé občany. Je potřeba eh, dosáhnout určitého penza demokratické reprezentativnosti. Je potřeba zvážit požadavky všech členských států, zejména, jak jste právě řekla, nejvíce těch, které zajímá politika soudržnosti, to znamená těch teritorií, těch regionů, které trpí jaksi opožděným rozvojem v porovnání s jinými. Samozřejmě je jasné, že toto je nutné spojit s reformou státních subvencí nebo podpor a je potřeba jak si více otevřít dveře finanční podpoře zejména co se týká peněz na teritoriální soudržnost. Takže více flexibility, více otevřenosti vůči pomoci státům. Spíše než financování velkých podniků v hodně ekonomicky rozvinutých projektech. Myslím si, že toto může být velice důležitý nástroj pro rozvoj vzdálenějších a znevýhodněnějších regionů. A v podstatě stejným směrem bych na vás ráda apelovala i v tom, jak už jste vlastně řekla, a já si toho velice vážím, že je potřeba eh, zmodernizovat pakt růstu a stability. Že je potřeba tam zavést určité zlaté pravidlo pro eh, strategické infrastrukturní investice, které jsou důležité, i když třeba nejsou úplně produktivní. A v tomto ohledu je potřeba si uvědomit, že některé země nemají dostatečné fiskální prostředky, aby spolufinancovali eh, politiku soudržnosti nebo eh, ten fond pro spravedlivou transformaci. A nakonec mi dovolte jednu otázku, když se podíváme na eh, aplikaci toho fondu pro spravedlivou transformaci, protože ta aplikace by měla být co nejširší, že ano? abychom se vyhnuli tomu, že většina těchto fondů půjde do zemí, které vlastně už jsou čistými příjemci eh, peněz z Evropy, a nebo to mohou být ti eh, země, které eh, již dnes mají hodně dobrou hospodářskou situaci, protože tady jde přece o teritoria, kde které, se zakla, které mají hlavní aktivitu, já nevím, na, na, na energetice z uhlí nebo z ropy, nemusí to být prevalentní, ale jsou to oblasti, které například potřebují provést reformu dopravního systému, že ano? Protože eh, nezapomínejme na to, že eh, systém dopravy založený čistě na silnicích eh, je hodně znečišťující, produkuje to hodně emisí, takže regiony, které chtějí takovýto systém zmodernizovat, třeba chtějí něco převést na koleje, tak by si přece zasloužili podporu tohoto druhu. E, nebo je tady spousta jiných aktivit, obnova průmyslu, e, například ocelářství, což je hodně znečišťující, anebo má jít o modernizaci e, nakládání s odpady. To jsou také struktury, například nové spalovny, různé výměníky, prospěšná eh, opatření nebo různé, různé filtrační systémy pro, pro ty splodiny ze spalování odpadu. To všechno by přece mělo být i financovatelné z těchto nových nástrojů, protože všechno toto je vlastně nepřímým způsobem podpora redukce emise skleníkových plynů. Děkuji vám mnohokrát za pozornost a těším se na odpovědi. Děkuji, vážení kolegové, paní komisařko. Děkuji vám mnohokrát, eh, paní Donáto. Beru eh, vaše komentáře na vědomí. Já jsem to zmínila a asi se na tom shodneme. Je důležité, aby to nařízení bylo dokončeno. Aby víceletý finanční rámec byl stanoven já nechci, aby zřízení nějakého transformačního mechanismu, což je vždy jaksi jen to druhé nejlepší řešení, vytváří to vlastně stabilitu v tom, že to nedává ty subjekty potlak, naopak jim to usnadňuje život. Je důležité, abychom to celé dokončili, že ano? A když to budeme řešit takto, tak se nám to asi nepodaří, takže v tom s vámi souhlasím. Dál jste zmínila, nebo uvedla jste několik komentářů, které již byly řešeny. Je důležité, aby ty nejslabší země měly možnost tu transformaci provést a e, ta, ta absence kapacity využívat vlastní prostředky a dofinancovat tu národní část kofinancování, to je vždycky složité. Uvidíme, jak ehm, se posuneme dál. Jak víte, do politiky soudržnosti už jsme teď zavedli různou úroveň požadavků na národní zdroje, což záleží na relativním bohatství daných regionů a celých zemí. Takže to je něco, u čeho musíme být hodně opatrní. Dále, Učinila jste hodně komentářů, které jsou zcela relevantní. Například co do využívání celkové politiky soudržnosti. A tady bych ráda zdůraznila něco, co se v běžném dialogu sice opakuje, já se to snažím korigovat, tedy že máme starou politiku, tedy politiku soudržnosti, a pak máme novou politiku. Já si nemyslím, že bychom takto měli hovořit, protože to, co máme uvnitř politiky soudržnosti, to jsou ty nástroje a tam jsme si zarezervovali tu politiku soudržnosti tak, aby když eh, někde třeba ve slavém, slabém regionu organizujeme systém dopravy, že to budeme organizovat podle požadavků, podle environmentálních požadavků, jaké máme protože nemůžeme jak si se stavět na staré technologie, které mají vysoké emise a velký dopad na životní prostředí, jenom proto, abychom to později úplně změnili. Je potřeba ozeleňovat regionální politiku a všechny její nástroje. A to je důvod, proč jsme si to zarezervovali tak, aby když budeme eh, dělat jakékoliv investice, abychom je dělali s výhledem do budoucna, nikoliv se pohledem do zpětného zrcátka, co se týká tedy nových technologií a splňování environmentálních pravidel. To je velice důležitá věc. Potom zmínila jste celou řadu dopravních systémů a všech, všechny možné průmysly. Ten, ten mechanismus pro eh, spravedlivou transformaci je takové, ta, takový bonus pro řešení vážnosti, často tragičnosti určitých myšlenek, co do jejich dopadů. Takže když ty problémy jsou veliké, tak proto je tady tento bonus. Co se týká dopravních systémů obecně, co se týká izolace budov, co se týká nových způsobů jak zajistit přechod prům, eh, nebo tu transformaci průmyslu mimo tyto oblasti. Máme spoustu jiných nástrojů a nezapomínejme, že společně s mechanismem pro spravedlivou transformaci komise oznámila 1 bilion investic, který eh, k tomuto lze ještě přidružit. Na tom pracují ostatní kolegové z komise, protože ta zelená dohoda jako taková, to je vlastně revoluce ve výrobě. Nebude nic tak, jak to bylo dřív a Veškerý průmysl bude muset masivně investovat, aby změnil způsob výroby, aby zlepšil technologie. A myslím si, že, světový, že se vlastně staneme světovými lídry v souvislosti s touto technologií. To, tolik tedy budoucnost, ale nelze se spoléhat pouze na mechanismus pro spravedlivou transformaci nebo na evropský rozpočet, protože celý ten systém bude muset zareagovat. Takže máte naprostou pravdu že je potřeba zohlednit i další rozměry, ale znamená to v podstatě to, že celý rozpočet Evropské unie bude muset přispívat k tomuto cíli a nebude moci být omezen pouze na těch 7,5 miliardy. Protože i když je to obrovská částka, tak nám nevyřeší všechny problémy. Pouze pomůže v těch, jenom, v těch nejvážnějších region, v těch nejvážnějších problémech těch nejdůležitějších regionů sociohospodářské povahy. Děkuji za EKR, Rafael Fico. Děkuji. Promiň. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Já bych chtěl poděkovat paní komisařce za to, že přišla. Vítejte. Velice rád jsem si vyslechl vaše slyšení, kde jste se prezentovala a kde jste eh, veřejně prokázala, že jste kompetentní a že máte komplexní vizi pro tento sektor. Dovolte mi několik poznámek. Je evidentní, že všechno to, co tady zaznělo, například co se týká v souvislosti s volbou fondu tohoto komis, eh, této komise, to znamená ta nová zelená dohoda, tomto programovacím období, e, že toto si zaslouží e, naše schválení. No, já jsem ale hlasoval e, proti zelené dohodě, ne proto, že bych nesouhlasil s tím cílem, ale proto jsme v té prezentaci a v té diskusi viděli určitou komplexní nejistotu, co se týká záruk na realizaci toho všeho, o čem tady mluvíme. Já nechci vystupovat nějak kontroverzně nebo kriticky, já bych si naopak přál, aby komise ukázala, že má dost síly i vůči radě, aby obhájila politiku soudržnosti, ale e, je několik bodů v rámci toho fondu, které podle mě je potřeba zdůraznit, protože se tady objevují určité limity nebo e, budoucí rizika. Za prvé, ten fond pro spravedlivou transformaci, o tom už jsme mluvili, eh, nechci se k tomu vracet, pouze bych řekl, že kritéria, o kterých se tady hovoří, jsou hodně pochybná. Eh, podívejte se na zemi, jako je třeba eh, Itálie, ta má dostat nějakých 370 milionů euro, přičemž máme mnoho uhelných dolů a největší ocelárnu v Evropě, která je už dlouho v krizi. Takže toto všechno se v tom Fondu pro spravedlivou transformaci skrývá. Druhá poznámka, a to je v podstatě asi ještě důležitější, co se týká e, prováděných voleb. Podíváme-li se na politiku soudržnosti, tak vy hovoříte o tématu nutnosti dívat se i na národní prostředky na to kofinancování. Tedy je to komplexní úkol, není to omezeno pouze na využití evropských fondů. Já s tím naprosto souhlasím, ale i tady, když hovoříme o tématu paktu růstu a stability, já bych tam i tam tuto velkou eh, diskusi zadal, protože já mám trošku strach, že se nebude ne, bude nejdříve hovořit o Fondu pro spravedlivou transformaci, pak se bude hovořit o zelené dohodě, pak se bude hovořit o paktu stability a pak se dostaneme k té hrůze QFP a vlastně celá ta strategie bude placena z kapes politiky soudržnosti. Samozřejmě jde o víceletý finanční rámec. A ten návrh je prezentován přesně tímto směrem. Přičemž my víme, že v rámci víceletého finančního rámce politika soudržnosti je ta nej, nej, nejsložitěji obhajitelná část. Takže je zde velká nejistota co do těch fondů, které se mají používat na všechny tyto úžasné programy, které máme financovat, ale je strach, že vlastně ve finále všechno toto půjde na vrub politiky soudržnosti. Proč to říkám? Říkám to proto, že to spoždění v tom novém programování se v tomto hodně reflektuje, takže to je ten strach, který já tady de facto zastupuji. Když se podívám na to, jak v komisi, v parlamentu ehm, se hledá co nejsilnější pozice v tomto všem, tak je zde strach, že postupně dospíváme do situace, že všechny tyto věci, o kterých hovoříme a vlastně celé to nové programovací období, i co se týká toho fondu pro transformaci, nás vlastně dostane k definici víceletého finančního rámce, kde bude jasné, že vlastně komplexně se bude jednat o redukci v oblasti politiky soudržnosti. A o to se bojím, protože když se podíváme na ty zdroje, které, jsou, ehm, které mají být dány do zelené dohody, tak v podstatě ten strach z toho, co by se mohlo stát, u mě jenom narůstá. Nevím, jakou jistotu u těch zdrojů dnes máme. Máme určité návrhy, jo, nevím, miliarda sem, biliony tam, to je hrozně hezké, ale nemáme jasno v tom, odkud ty prostředky vlastně budou. Takže ten rámec je zatím naprosto nejasný. A e, bojíme se, že tu vysokou cenu zaplatí právě politika soudržnosti. A já si myslím, že je nutné velice jasně říci, Jaká je naše pozice k některým základním bodům? Eh, doufám, že se budeme snažit vyhnout se eh, této, této velké škodě pro tuto politiku tím, že se vlastně nad ní nadřadí všechno ostatní. I když se vlastně všichni shodneme, že politika soudržnosti je velice důležitá v tomto programovacím období, ale eh, že to nebude vnímáno pouze jako možný zdroj peněz pro jiné oblasti a že, se ne, ne, že nedojde k eh, všeobecnému snížení politiky soudržnosti. Doufejme, že si všichni uvědomíme, eh, že tato politika je že tato politika má konkrétní cíle a je naprosto zásadní. Na závěr mi dovolte říci, že E, vám přeji, přeji si a přeji vám vytrvalost v obraně politiky soudržnosti v nadcházejícím rozpočtu. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. Paní komisařko, děkuji mnohokrát. Děkuji. E, zmínil jste celou řadu problémů, které máme. Proč jsem pro zelenou dohodu? Protože si myslím, že nemáme žádnou alternativu. Musíme to udělat je potřeba něco udělat. Ale uvědomuji si, asi všichni si uvědomujeme, že zde je ten vnější rozměr, který musíme zohlednit, který musíme vyřešit, a to velice opatrně, velice pečlivě. A to je důvod, proč jsem pro. A chci do, našeho, do naší agendy dát všechno to, co je zapotřebí, aby tento pozitivní krok neskončil tím, že nám vybouchne do obličeje a vytvoří nám další problémy, abych tak řekla. Protože například eh, příspěvek EU eh, co do globálního oteplování je zhruba 9% skleníkových plynů, ale naše obchodní přítomnost na světě je velmi, velmi silná podstatě to můžete počítat, jak chcete, ale jsme mm, stále největší obchodní subjekt na světě, takže ten vnější element zelené dohody musí být hodně pečlivě nastaven společně s našimi diplomatickými kolegy, tak abychom ve světě hráli příslušnou roli co do nového způsobu produkce. Ale udělat to musíme, protože planeta se nám rozpadá, vidíme to den ode dne. A e, je vlastně nevyhnutelné, že eh, do tohoto budeme přispívat, protože svět se na nás dívá a lidé na ulicích chápou, že to děláme správně. Řeknete, no dobře, ale ten Fond pro spravedlivou transformaci vytvoří eh, další nástroje a eh, říkáte, že se chcete vyhnout komplexitě. No zde jsou dva prvky, které bych měla zmínit, řekla bych. Jeden je ten, že tento mechanismus pro spravedlivou transformaci je zakotven na jedné straně ve víceletém finančním rámci, takže to musí být uvnitř víceletého finančního rámce, a za druhé je to tak, že to je zakotveno také v, v legislativě pro regionální fondy. Takže je to právě toto dvojí zakotvení, ale je to vlastně taková vložka, která má řešit velice konkrétní problémy ve velice konkrétních regionech. Ale je to zakotveno v tom, co již existuje. A aby tento mechanismus dobře fungoval, potřebujeme víceletý finanční rámec dokončit. A tady je pak samozřejmě tato politická otázka. A řekla bych, že všichni z nás, všichni z vás v tom máme jasno, jsme všichni politici, Měli bychom se snažit, řekla bych, omezit ten rozměr diskusí o rozpočtu. Hovoříme o jednom procentu celkového bohatství. Otázka je, zda při takovéto úrovni integrace můžeme mít nějaký federální nebo řekněme společný rozpočet jednoho procenta našeho bohatství. Myslím si, že byste nenašli jinou oblast, Eh, tu, tu multinárodní oblast, nadnárodní oblast, je nás mnoho zemí, ale můžete to porovnávat. Není to úplně shodné, ale můžete to porovnávat třeba s úrovní federálního rozpočtu USA. Mohly by v, USA existovat bez federálního rozpočtu? Mohlo by Německo existovat bez federálního rozpočtu? Švýcarsko bez federálního rozpočtu? No ten rozpočet má určité funkce, o nich všichni víme, stabilizuje uh, nás v krizi, když dosáhneme nějaké minimální úrovně. Takže je to velká diskuse, ale vlastně eh, nehovoříme o tom, odkud bude těch zbylých 99%, a to je ještě větší částka, protože je nás tolik, že ano. Takže tato diskuse je velice důležitá a důležité je také to, abychom lidem ukázali, co politika komise dělá, protože eh, politika soudržnosti lidé si myslí, že to jsou pouze výdaje ale měli bychom ukazovat, co by bylo v Evropě, kdybychom politiku soudržnosti neměli v různých zemích, v různých regionech. Takže i toto musíme občanům ukázat, aby občané mohli politikům říct, že vlastně chápou ty zásadní body, že nejde pouze o ty soundbity, jak někdo říká, my platíme a nic nedostáváme, tento rozpočet je mechanismus pro redistribuci bohatství, protože nutně dochází k určité disbalanci mezi těmi, kteří vyhrávají a kteří mají problémy s, se soutěží. Takže jde o to, aby ti slabší dostali trošku pomoci, aby byla ta soutěž jaksi srovnatelná. Takže toto jsou naprosto zásadní otázky, o kterých musíme hovořit. A pak ano, máme jistě možnost volby, buď eh, se soustředíme čistě na chudé země, které mají problémy s transformací v určitých regionech, ale potom si myslím, že ty nejbohatší země by neměly být pokryty tím mechanismem pro spravedlivou transformaci a proto jsme rozhodli, že dáme příležitost všem členským státům, aby k tomu přistoupili. Vy jste zmínil, Itálie má největší ocelárny, ale Itálie má HDP pro kapita, který eh, jí umožňuje využít vlastní prostředky, aby pomohla sobě sama. A to myslíme tím elementem relativní prosperity jednotlivých členských států. Porovnáte-li Itálii a Polsko, tak eh, když vezmete velice rigidní kritéria, že pouze ty nejchudší země by dostávaly peníze, tak bychom měli fond pro Polsko, Českou republiku, Rumunsko a nikdo jiný by tam nebyl. Ale tak to dělat nechceme. Samozřejmě jde o určitou rovnováhu. Neříkám, že to je dokonalé, ale je to tak. A je teď na vás, abyste eh, to změnili, abyste diskutovali o těch, eh, o těch vzorcích. A ti, kteří jako třeba Německo jsou považováni a vlastně i jsou čistí příjemci, Jde o to, aby měli určitý prospěch ve svých nejchudších regionech eh, z určité podpory, ale ta podpora musí být naladěna podle bohatství země, podle kapacity té země řešit své vlastní problémy. Samozřejmě nic není dokonalé, ani toto není dokonalé. Je to taková ta rovnováha a e, výhody a nevýhody, jaké se snažíme při nejlepší vůli nabídnout, ale šlo o to nikoho nevyloučit. Jak jste zmínil, v nejrůznějších členských státech, dokonce i v Itálii, což je sedmá největší ekonomika, i tam jsou problémy, e, kde jak si ty regionální entity potřebují naši podporu. Takže toto je asi vždy jenom to druhé nejlepší řešení, ale je to takové to cvičení, o které se snažíme. Nikolas už odešel, ale asi jsem, eh, mě tak napadá, udělala chybu, když jsem mu odpovídala. Když eh, analyzujeme ty eh, regiony, které jsou nad nebo pod evropským průměrem, tak to děláme na úrovni NUC 2 a pouze pokud intervenujeme, v identifikaci regionu, tak teprve pak jdeme na úroveň NUC 3. On už tady není, ale uvědomuji si, že eh, toto asi byl přeřek z mé, z mé strany a nevysvětlila jsem to úplně adekvátně. Takže ano, chápu vaše obavy. Já to vnímám z druhé strany. Myslím si, že to musíme udělat, že je potřeba tu agendu vyladit tak, abychom ty věci dělali co nejlépe. Pojďme na tom spolupracovat, pojďme zkusit analyzovat jednotlivé prvky a samozřejmě je to vždy ve finále volba, volba združit potřebu podpory s kapacitou členského státu, řešit problémy sám. A nebo eh, s tím, jak mu musí být pomáháno. Ale občas regionální entity nejsou tak bohaté jako země, kde leží. Takže je tu určitý regionální dopad, který je potřeba řešit. Samozřejmě je to velice komplexní skládačka a my jsme tady od toho, abychom ji složili co nejlépe protože společně jsme jistě lepší než každý z nás jednotlivě. Děkuji mnohokrát za toto vyčerpávající e, odpověď. E, Já, vielen Dank. E, Děkuji mnohokrát, paní komisařko. I naším jménem vám přeji vše dobré do nového roku a věřím, že uspějete při svých aktivitách v oblasti politiky, soudržnosti. Ubezpečuji vás o našem partnerství. Je tady jedna otázka, kterou samozřejmě nelze zakomponovat do jednoho programu. Je evidentní, že tady máme různé nástroje pro různé nástroje politiky soudržnosti, které je potřeba nazírat odděleně. Myslím si, že to je klíčovým aspektem při, um, přístupu k této problematice. Pokud jde o uh, tu transformaci a ten nástroj pro spravedlivý přechod, tak jsem to doposud chápala jako nástroj pro to, aby bylo napomoženo regionům odejít od využívání uhlí k výrobě energie. Jsou tady aspekty jako úleva životnímu prostředí a další aspekty, které je potřeba zohlednit při tom přidělování prostředků pro jednotlivé regiony. Jak se na to díváte? Tento fond by podle nás měl sloužit především k pomoci obyvatelům těch regionů, které jsou ohroženy odchodem regionu od výroby z uhlí, respektive regiony, kde se bude přecházet k výrobě energie z obnovitelných zdrojů. Je to dlouhodobý investiční program pro velké energetické, energetické koncerny a podniky. Jak se na to díváte? Vím, že to není váš cíl soustředit se na tuto problematiku, nicméně bych se ráda zeptala, jestli jsou tady nějaké úvahy o tom, jak by bylo možné pomoci lidem v, přímo v těch eh, obcích a regionech, eh, které budou tímto přechodem, odchodem od uhlí postiženy. Evropa eh, má za cíl stát se eh, zeleným kontinentem a nedomníváte se, že by toto mělo být středobodem vašich úsilí? Děkuji mnohokrát. Děkuji za tuto otázku. Ano, eh, ten fond je určen pro regiony, ale ne pouze pro ně, ne pouze pro ty, které závisí na uhlí, ať hnědém nebo jiném, nebo na břidlicovém plynu. Je to také určeno pro regiony, které budou muset přejít od vysoce energeticky náročných způsobů výroby. Sem patří samozřejmě také nákladná těžba nerostů. A v tomto ohledu by opravdu nemělo smysl disponovat zde nástrojem a čekat, až eh, ty podniky zastaví svoji činnost a potom toho fondu využít pro podporu dotčených lidí. Je to určeno pro ta odvětví, která využívají za starou technologii a která, které musí přejít k novým výrob, výrobním způsobům, tedy jedná se o výrobu energie, je to určité paradigma našeho uvažování. Dále jste zmínila jednu velice důležitou věc. Její toto. Pokud ty prostředky dáme všem, Tedy otázka, jestli se budeme soustředit na kritické regiony, nebo jestli ty prostředky dáme k dispozici všem. Bude na členských státech rozhodnout, navrhnout, na které regiony by tyto prostředky měly primárně směřovat. To předpokládá úzký dialog mezi členskými státy a komisí, přičemž eh, komise v rámci semestru poukáže na ty oblasti, kde očekává, že si země problém řeší sami tomu je potřeba tento dialog. Samozřejmě dále nám jde o to, aby ty vytipované regiony nebyly pouze ty, které do velké míry závisejí na dosavadní výrobě, ale způsobe, způsoby výroby, ale abychom se podívali také na regiony, kde je obtížnější nalézt alternativní způsoby výroby energie. Já jsem navštívila regiony v Polsku, Podívám se také do západní Makedonie. Když jsem byla v Řecku a to jsou kritické regiony, protože jsou zaostalé, nedisponují příliš velkým množstvím alternativních způsobů výroby a na těch dosavadních způsobech opravdu závisejí. Takže otázka, co tady co pro ně udělat. A z tohoto důvodu se musíme soustředit na tyto regiony konkrétně. A já jsem opravdu přesvědčená, že ty peníze nerozdrobíme na uh, mnoho subjektů. Potřebujeme plán. Potřebujeme, aby byl vypracován plán pro daný region, aby byl pečlivě projednán a prodiskutován s komisí a aby obsahoval eh, různé rozměry. Je to těžký, ale proveditelný úkol. Je zapotřebí tady spojit prostředky, které eh, plynou z tohoto fondu pro spravedlivý přechod. Poté bude potřeba navýšit eh, ty státní dotace bude to tedy spojení prostředků z tohoto fondu s eh, prostředků ze sociálního fondu a tento balíček opravdu eh, bude pracovat se standardními nástroji, které aplikujeme v rámci politiky soudržnosti. Budeme podporovat rekvalifikaci, rekvalifikaci pracovníků, diverzifikaci hospodářské základny, budeme poskytovat stimuly malým a středním podnikům. Pravděpodobně z akademické půdy také přijdou nové nápady. Jeden každý region je odlišný. Ale obecně platí, že je zapotřebí otevřít dveře pro investory a v souvislosti s investicemi je potřeba vyjednat eh, projekty, které lze financovat úvěry. Bude zapotřebí změnit technologie, bude zapotřebí vybudovat infrastrukturu, vybudovat eh, vazby na vnější subjekty, na podobné regiony, které již mají zkušenost s budováním veřejné infrastruktury. Pak je tady další nástroj. Jedná se o konkrétní úvěr specifického charakteru. Takže ano, budeme se muset soustředit na ty regiony, kde je situace kritická. Budeme muset pracovat s nějakým nejmenším společným jmenovatelem, aby tady ty plány opravdu byly smysluplné. Budeme muset vycházet z toho, eh, na čem je ta dosavadní činnost v regionech založena. V tomto ruchu se vytváří náš plán, ale poté bude na vás, na členských státech a na regionálních eh, úřadech, aby detailně rozpracovali tyto, tyto programy. Nikdy jsem neřekla, že to je univerzální řešení, že to je něco jednoduchého, ale musíme se pustit do práce, abychom to zvládli. To je mé poselství vůči vám. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát a já to doplním tím, že také eh, Evropský parlament eh, tímto přebral svou eh, úlohu zákonodárce a náš výbor regi je plně mot Bilizován dostáváme se ke konci prvního kolečka v rámci diskuse, kdy mi vyslo koordinátoři, abych chtěl eh, přivítat ten Rossiho, předsedy eh, Toskánského regionu a místo předsedy konference okrajových a přímořských regionů CPN, která sehrává velmi důležitou úlohu eh, v cílích soudržnosti, o něž usiluje kontrolujeme a také eh, dáme slovo mimo jiné Jindrku eh, Rosimu ještě předtím, než zahájím rozpravu s ostatními poslanci. Prosím, máte slovo. Thank you. I would, I say thank you for this opportunity. Děkuji vám za tuto příležitost. Je velice důležité, aby také eh, zazněla slova regionu. Rád bych řekl, že naprosto souhlasím s tím, co říkala paní komisařka Ferreira o tom, že politiky a fondy soudržnosti se musí integrovat společně s regionálním kofinancováním, s kofinancováním i ze strany států. Co se týká zelené dohody a té ekologické konvergence, je jasné, že i finanční instituce a banky se na tomto musí podílat. Je to zkrátka velice komplexní konstrukce. Rád bych eh, také vyjádřil určité obavy. Slyšíme tady, eh, že se mluví o 7,5 miliardách nových peněz. Jsou to skutečně nové peníze. A nebo riskujeme škrty v politice soudržnosti, protože k těm už došlo. Náš předseda, eh, vyjádřil velice silnou pozici eh, na obranu politiky soudržnosti. Musí to být naprosto jasné. Já jsem přesvědčen, že fondy, které jdou do regionu, musí jít ze zelené dohody, ať už to jsou eh, fondy na výzkum, inovace nebo vzdělávání nebo na zemědělství. Tato podmínka musí být co nejsilnější, ale právě proto jsem přesvědčen, že pokud budou získávány další prostředky z fondu na soudržnost, aby se prováděly e, úplně ty samé politiky, tak nám v soudržnosti budou peníze chybět. To je naprosto zásadní. Rád bych vyjádřil e, určitou obavu, protože tady slyším, že se mluví o čerstvých penězích, ale není jasné, odkud se vezmou. Otázka, na kterou se chci zeptat. Pokud například e, ty velké úkoly, které souvisí s ekologickou transformací, nebude v Evropě probírána možnost eh, například evropského zdanění. A mm, tady teď hovořím o práci Montyho skupiny, která eh, hovořila o možnosti dát evropským podnikatelům určitou autonomii, eh, tak to bude hodně složité je potřeba dobře nasměrovat eh, ten velice důležitý boj proti změně klimatu. To je jasné. Ale musíme pamatovat na riziko podcenění efektů, jaké tato transformace může mít na zaměstnanost. Nebude to tak jednoduché. Tato transformace buď bude regulována, a nebo jinak, jak už to bylo u globalizace, bude hrozit tím, že vlastně vytvoří nové problémy. To je velice důležité. Podívejme se na zaměstnanost mezi horníky, těch je v Evropě spousta. Zaměstnanci automobilového sektoru, teď je také, těch je také spousta. Jakým způsobem jim zaručíme, Eh, spravedlivou transformaci ve smyslu z jednoho pracovního místa na druhé. Budeme muset investovat do vzdělávání, anebo budeme muset vytvořit další nové nástroje. Jakým způsobem hodláte regiony v tomto smyslu podpořit? Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát. Tantissima, eh, I think you are absolutely right. Myslím, že máte zcela pravdu pokud jde o to, co jste zmínil. Samozřejmě ta první věc týká té skutečnosti, že je nám zapotřebí větších prostředků v rozpočtu. To je pravda. A potřebujeme také nové zdroje. Zcela určitě. Komise již navrhla, aby část eh, prostředků ze zdanění za uhlík byly využívány jakožto vlastní zdroje. A to je věc k diskusi. Už jsem to zmínila, nevím, jestli už jste tady byl či ne, pane předsedo, ale já už jsem zmínila, že je možné, abychom na této úrovni integrace a úrovni divergence založené na konkurenceschopnosti není možné eh, počítat s jedním procentem rozpočtu, ať už to bude 1,3 nebo 1,7. Jsou to rozměry, které jsou zcela v nepoměru k úrovni integrace a rozsahům daných území. Upřímně řečeno, tady eh, Evropa musí jít kupředu. Vzpomínám si na to, co uvedl pan Monty. Hovořili jsme o zdanění finančního sektoru, o zdanění plastů. Existuje několik hypotéz. Ale i kdybychom měli větší rozpočet, tak musíme i tak mobilizovat soukromé zdroje. Druhé téma, které jste zmínil, jsem už také nadnesla. Jedná se o přítomnost Evropy v globalizovaném světě a o to, jak můžeme celou tu oblast regulovat, aniž bychom přišli o možnosti exportu. To je součást hospodářské politiky. Ale vstupuje sem také hospodářská a obchodní politika. Já jsem se dlouhodobě snažila o vytvoření odvětvových eh, referenčních hodnot. Jedná se ale o velice složitou záležitost. Samozřejmě potřebujeme zdanit eh, emise CO2, ale pokud se evropské firmy nedohodnou na kompromisu eh, ohledně technologií, tak samozřejmě přijdou o dodavatele v zámoří. A potom ta situace bude ještě horší, protože se ty jemy se pouze budou přesouvat po planetě. Je potřeba to řešit velice detailně. A Evropa je přítomna na světovém obchodním poli, jakožto nejvýznamnější hráč. A to samozřejmě sebou nese spoustu dopadů. Mně osobně na tom velice záleží a myslím si, že se budeme muset společně snažit dosáhnout eh, maximálně pozitivního výsledku, ne pouze pro, tedy ne pro planetu jako takovou, ale i pro Evropany. Děkuji, máme zhruba 15 zájemců vstup do diskuse, proto bych eh, apeloval na vás všechny, abyste se snažili hovořit stručně a Nejprve dám slovo Pedru Markézovi ze socialistu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já budu hovořit portugalsky, je to naše mateřština. Vážená paní komisařko, je velkým potěšením, že se s vámi setkáváme a že můžeme spolu v nadcházejících pěti letech spolupracovat. a naší spolupráce, tedy spolupráce Komise a parlamentu, také předurčí úspěch, kterého dosáhneme. Konstant Král tady také zmínila eh, velmi znepokojivé téma současnosti a to transformaci. V minulosti některé členské státy a některé regiony měly problém s financováním od roku 2020 dál. A my eh, čekáme na vyřešení této blokády ze strany rady eh, při vyjednávání o VFR a souvisejících otázkách. Když hovoříte o Fondu Evropské transformace, tak eh, víme, že zelená dohoda obsahuje také některé specifické návrhy na financování a měla nabídnout čerstvé prostředky eh, proti těm tradičním fondům, které EU používá. Ale také víme, že tady s námi přítomen místo předseda konference okrajových přímorských regionů, tak si klademe otázku, zda jde skutečně o nové čerstvé prostředky, čerstvé peníze, eh, zda máme nějaké záruky že půjde o další finanční prostředky navíc k tomu, co se běžně pro regionální politiku využívá. Také jsme neslyšeli, že by rada eh, jasně sdělila, že souhlasí, že bude vyjednávat o ehm, eh, návrhu komise. Musíme si uvědomit, že tyto finanční prostředky musí jít nad rámec návrhy komise. Když budeme schvalovat nový VFR, tak musíme také schválit nové vlastní zdroje, například uhlíková hraniční daň a další. To je také součást návrhu, který komise předložila. A to nám umožní otevřeně a upřímně hovořit o čerstvých penězích. Pokud tyto záruky však mít nebudeme, budeme mít skvělou komunikační politiku, která zní fantasticky, ale celková úroveň VFR bude méně, než očekáváme a nemůžeme o těchto čerstvých penězích hovořit. Budeme moci hovořit jenom o frustraci, pokud jde o politiku soudržnosti. Já nyní se dostávám k druhé záležitosti. Když se zaměřím na návrhy předložené komisí, tak jak jste o nich hovořila, mám pocit, že je tam celá řada pozitiv Eh, ale jsou tam také záležitosti, které nás trošku znepokojují, například vysoká úroveň byrokratické zátěže v řadě programů. A také nám dělá starost nutnost zapojit technické služby komise právě v programech územní transformace, kde eh, regionální politika představuje sdílenou kompetenci a kde jsme se dostali do situace, kdy si regiony mohou vytvořit vlastní politiky a obrátit se na komisi jenom tehdy, když je to potřeba. A formou tohoto sdíleného řízení se regionům dařilo vytvářet vlastní rozvojové programy velmi dobře, úspěšně, ale proč je nutné eh, zde nabízet centralizovanou službu, když právě lidé z regionu ten vlastní region znají nejlépe? Eh, co je za tímto návrhem, jaké pozadí? A na závěr se chci zmínit o problematice eh, Fondu spravedlivé transformace a mechanismu transformace spravedlivé transformace. To bude mít obrovský pákový efekt v těchto regionech, které transformací procházejí a také u nejchudších regionů, které transformační fond potřebují. Tam jsou totiž největší rizika eh, v souvislosti s privátním financováním protože banka, kterou mohl využívat dříve soukromý kapitál v přístupu ke snadným penězům s nízkým rizikem. Do jaké míry bude možné v těchto regionech používat fi- finance ze soukromých zdrojů? Děkuji předem za odpověď. Děkuji mnohokrát. A slovo má Dimitris Papadimulis, místo předseda parlamentu. Stoj, kyrie Πρόεδρε. Ε, καλωσορίζω την synádelfo. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych zde přivítal naši, naši bývalou kolegyni, paní Elizu Ferreira. Vzpomínám si jednu větu z vašeho slyšení, paní Ferreira. Ještě předtím, než byla komise ustavena, tak jste se na mne obrátila s tím, že se budu v rámci kolegia snažit být o ten maximálně vysoký rozpočet. A nyní nastává hodina pravdy. A to proto, že návrh Evropské komise nebude schopen financovat cíle, které si sama komise stanovila. Opravdu uh, nedostačuje požadavkům Evropského parlamentu. Evropská, pardon, rada eh, usiluje o velké škrty oproti tomu, co navrhuje komise. A myslím si, že ty peníze, kterými budeme schopni disponovat, nebudou postačovat na podporu politiky soudržnosti. Cesta do pekla je vždycky dlážděna dobrými úmysly, ale konec konců jde tady o finance. Návrh komise na příští víceletý finanční rámec počítá s o 11 11 mm, nižšími prostředky. Takže jak chcete dosáhnout cílu, které jste si sami stanovili? Přislíbila jste, že budete stát na naší straně a bojovat o navýšení fondů. Během posledních několika let Eh, se eh, rozšířily ty nůžky mm, mezi jednotlivými regiony ze sociálního pohledu. Zaznělo tady, že těch 7 miliard euro, 7,5 miliardy euro jsou čerstvé peníze. Nicméně komise navrhuje okleštit eh, fond soudržnosti o 30 milionů. Já si myslím, že právě odtud budou plynout tyto prostředky. Mám z toho obavy. Takže k tomu bych vás požádal o komentář. Pokud jde o ten eh, přechod, domníváte se, že, pod, že bude možné brát v úvahu také například míru nezaměstnanosti? Například v západní Makedonii je nezaměstnanost opravdu vysoká. A dalším kritériem ke zvážení by také mohlo být věkové roz, věkový rozsah nezaměstnaných. Děkuji. Paní místo předsedkyně našeho výboru, budu mluvit španělsky. Děkuji, paní komisařko, děkuji, že jste mezi nás dnes dorazila. Vyjádřím se stručně, poněvadž jsou tady další zájemci o slovo. Nejprve se s vámi podělím o svůj názor a poté položím otázku. Uvedla jste, že se musíme odklonit od té politiky starého stylu, ale v reálu je tomu tak, že politika soudržnosti se realizuje mnohdy velice daleko od těch, kterých se má týkat. Je potřeba, aby byla v očích, v očích veřejnosti zviditelněná. Veřejnost se na to dívá tak, že její prostředky, čili prostředky daňových pláců, poplatníků, se využívají na rozšíření rozpočtu, ale nevědí, k čemu se potom tyto prostředky využívají. Ráda bych se zaměřila na věci, které se týkají věcí, eh, lidí přímo. Jsou to například opatření pro rozvoj malých a středních podniků ve venkovských oblastech. Jsou to totiž opatření, která by mnohé usnadnila. Pro Španělsko například platí, že tam je 90 denní lhuta pro platby. Otázka, jestli se s tím počítá i do budoucna. Lidé totiž musí vědět, vidět, že využívání prostředků z fondu soudržnosti, z politiky soudržnosti e, opravdu e, k něčemu je. Musí vidět hmatatelné výsledky. Děkuji, pane předsedo. Pan Armand. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, také i já vám přeji mnoho úspěchů v novém roce. Myslím si, že eh, se tady dají plánovat ty nehezčí věci, ale jde o to, aby eh, se navýšil bankovní účet na konci roku. Dá se samozřejmě všechno eh, po právní stránce ošetřit, ale pokud bude prázdný účet, tak to k ničemu nebylo. Rada opakovaně tvrdila a také rozhodla o tom, že je potřeba uskutečnit tu, zelenou dohodu, ale k tomu je potřeba uvolnit nové prostředky, možná je vzít odinut, ale jde o to, aby se ty peníze investovaly. Já si myslím, že eh, kdyby eh, bylo klima bankou, tak už je dávno zachráněno. Musíme přistupovat ke konkrétním krokům. Začíná to politikou soudržnosti protože tato politika je součástí zelené dohody. A pokud eh, bychom dopustili, aby rada eh, odsouvala tyto záležitosti až na konec, roku to, na konec tohoto roku, tak eh, to bude ku škodě tisíců a tisíců těch, kteří prostředky a politiky soudržnosti využívají. Já se nechci v této situaci ocitnout, že lidé neuvidí konkrétní výsledky. Dovolte tři konkrétní otázky. Politika soudržnosti eh, fungovala tak, že ty peníze mm, eh, se přesouvaly velice pomalu. Pokud bychom eh, měli radu přemluvit k tomu, nebo přimět tomu, aby se prostředky přesouvaly rychleji, tak je potřeba jejich čerpání zrychlit. Otázka, jestli se v rámci budoucího GTF podaří rychleji tyto prostředky čerpat rychleji. Ten problém je potřeba vyřešit nebo ošetřit rychleji. A pokud jde o návrh Fondu pro spravedlivý přechod, tak zde komise navrhla vyjmout z tohoto fondu věci, které nesouvisejí se zelenou dohodou, ale, vy, ale vylučuje se tady infrastruktura pro plyn. A já si myslím, že pokud bychom měli opravdu zajistit ten, tu transformaci, tak to potřebujeme plyn, a adekvát, pardon, vodík a adekvátní infrastrukturu. V řadě zemí máme infrastrukturu pro e, dopravu plynu, ale pokud bychom měli začít dopravovat vodík, tak bude potřeba tuto infrastrukturu adaptovat. Myslím si, že k e, rozvoji této infrastruktury by právě tyto prostředky z fondu mohly být použity. Rád bych slyšel vaši, váš názor. Děkuji mnohokrát, Paskale. My to dobře víme, jak to velké vypadá. A zároveň dám slovo kolegům z Zelených. Oui. Si je peux. Merci. Euh... Děkuji mnohokrát, vážená paní komisařko. Já jsem z Korziky původem a právě proto i e, mě jsou blízké otázky ostrovů. Zaznamenali jsme přípravu specifického přístupu k znevýhodněným regionům v důsledku toho, že mají insulární polohu. A tváří v tvář nové politiky eh, ekologické transformace zaměřovat eh, na eh, tyto regiony, také na regiony výrazně zatížené uhlíkovou ekonomikou a vy e, nasloucháte našim požadavkům, aby právě Evropa věnovala e, větší pozornost evropským vzdáleným regionům, okrajovým a přímořským ostrovům konkrétně. Na, co se tý, druhá otázka, co se týče konference o budoucnosti Evropy, tam se předpokládá, že na této konferenci se budou podílet také e, účastnit zastupci těchto vzdálených regionů. Komise se vyjádřila pozitivně k zastoupení eh, účastníků, kteří by měli pocházet právě ze všech regionů Evropy na této konferenci. Děkuji mnohokrát, Francois. A slovo má kolega Moza Moska. Eh, kolegyně tedy, pokud je stále tady. Przepraszam bardzo, Możdanowska panie przewodniczący! dziękuję bardzo. E, szanowna pani komisarz chciałam bardzo. možďanovská novská mé správně vyslovené jméno. Paní komisařko, také vám přeji vše nejlepší do nového roku, který doufám bude úspěšný, ale vzhledem k rozpočtu bude obtížný. Jednou jste prohlásila, že se chystáte bránit zásadu partnerství v rámci politiky soudržnosti. Doufám, že svůj slib dodržíte. Pokud jde o politiku soudržnosti a fond pro spravedlivý přechod, tak zde doufáme, že žádné regiony nebudou ponechány na holičkách, že nebudou zaostávat. Souvisí to s politikou soudržnosti po roce 2020. Máme před sebou řadu velkých úkolů souvisejících s ochranou klimatu. Je tady však zároveň řada kontroverzních témat, například prostředky, výš jejich výše, eh, principy jejich přidělování a priority přidělování finančních prostředků. Vracím se k otázce, kterou zmínil předchozí řečník. Klimatická neutralita. K tomuto bych rád řekla toto. Jak eh, rada, tak paní komisařka zopakovala tu skutečnost, že v různých členských státech jsou různé výchozí situace a měli by si proto mít možnost sami rozhodnout, jak bude vypadat jejich energetický mix a příslušné technologie. Otázka, jestli se bude omezovat rozsah tohoto fondu pro spravedlivý přechod a proč byste chtěli z tohoto financování vyloučit eh, eh, infrastrukturu pro plyn. Pro plyn très souvent écorché. Et je... Děkuji. Já se eh, omlouvám za špatnou výslovnost vašeho jména, je to i pro mě nepříjemné a dávám slovo eh, kolegům. Eh, Děkuji za slovo. Paní komisařko, děkuji za vše, co jste uvedla. Myslím si, že jste velice správně vystihla spoustu problémů, především finančního charakteru. Zde bych odsoudil ten dvojí přístup národních vlád, které chtějí s většími prostředky dosáhnout menších výsledků. Pokud jde o společnou zemědělskou politiku a politiku soudržnosti, tak ty by měly být méně finančně náročné, takže budeme vykládat eh, menší tlak na zemědělce a další. Rád bych se podíval na jeden jev, který se týká východní Evropy a mé země. Je to fenomén migrace. Ten úzce souvisí s implementací s prováděním politiky soudržnosti a její efektivitou věřte, že aniž bychom věci velice zjednodušili, tak jak eh, malé střední podniky, tak eh, orgány místní samozprávy nebudou schopny úspěšně rozvíjet eh, a budovat infrastrukturu. A bez této infrastruktury nebude možné zajistit, aby, nebo vyhnout se tomu, aby lidé z těchto zanedbaných regionů odcházeli. Hrozí nám vylidnění východní Evropy. Druhým velkým problémem, se kterým se ve východní Evropě setkáváme, je nedostatek pracovní síly. Nedávno jsem hovořil s ministrem pro evropské fondy v Rumunsku a zeptal jsem se, jaký je největší problém, s tím se potýkají. A on řekl, že největším problémem je to, že společnosti využívající evropských fondů nejsou schopny najít eh, dost zaměstnanců na to, aby mohli ty prostředky vůbec využít. Nejen to jenom rumunský, ale i španělský problém. Takže jsem si říkal, že bychom mohli uvažovat o tom eh, přivést pracovní místu, dovést pracovní místu ze zemí mimo Evropskou unii. Závěrem bych rád zmínil otázku fosilních paliv. Kolegyně a kolegové, samozřejmě zní velice hezky, když mluvíme o zavírání dolů, uhelných dolů a hledání alternativních způsobů výroby energie. Nicméně eh, v těch oblastech, kde není nic jiného než ty doly, je nelze zavřít, protože potom by tam nebylo možné dát lidem práci jinde. Možná bychom měli začít s vývojem čistých technologií, čistších filtrů, spíše než eh, hledat jiná řešení. Každopádně otázka se týká nedostatku pracovních síly a vašeho názoru na to, jak tento problém řešit. Děkuji mnohokrát, Susana Sili Pérez. Señora komisaria a esta comisión. Eh, Děkuji, pane předsedo. Vážená paní komisařko, dovolte, abych se ještě jednou dotkla otázky Fondu pro spravedlivý přechod. Myslím si, že je důležité, aby došlo v regionech k dekarbonizaci. Nicméně, pokud je o e, rozdělování těchto prostředků, tak e, samozřejmě máme na jedné straně regiony, které investovaly do dekarbonizace a regiony, které tak neučinily. Například ve Španělsku se uzavírají hnědouhelné odpadu uhelné doly, což má dopad na hospodářství, vede to ke ztrátě pracovních míst a také odlivu venkovských obyvatel. Španělsko dostává z tohoto fondu pro spravedlivý přechod nejméně prostředků. Ve všech eh, regionech, eh, kde se zavírají doly, je tento samý pro, ten samý problém a Nedomníváte se, že by tady měl být nějaký uh, mechanismus, e, v rámci kterého by byla úzká vazba mezi ochranou životního prostředí, klimatu a možnosti čerpat prostředky z fondu? Možná by více prostředků měl plnout eh, do zemí, které plní své cíle ochrany klimatu. Jednání o ERDF eh, musí být eh, dokončena co nejdříve společně s jednáními o víceletém finančním rámci. Je nám zapotřebí příslušného nařízení, Protože pokud se tak nestane, tak regiony nemohou vytvářet svoje plány a malé a střední podniky se nebudou moci vyvíjet, protože nebudou mít k dispozici prostředky. To znamená, že je potřeba tato jednání dokončit co nejdříve. Děkuji. Děkuji mnohokrát za Damato. Grazie, prezidente. Děkuji mnohokrát, pane předsedající, díky paní komisařko, že jste zase mezi námi. Já mám otázky, které souvisí s otázkami ostatních kolegů. Tři pilíře, které představují ten Fond pro spravedlivou transformaci a jejich souhra, která je ještě cenější, nám navrhují konkrétně, jakým způsobem budeme podporováni. Jde například o tu uhlíkovou daň, a e, my bychom chtěli, aby mohl být využíván také systém ETS v rámci stejného, e, stejného postupu, to je například těch 16 e, miliard euro, které jsme získali za poslední tři roky. Proč tento systém nechcete dále používat? Dále, co se týká deficitu, Um, a investice do zelených technologií, to je bitva, kterou jsme vedli už v minulém období. Myslíme si, že teď je správná chvíle pro to znovu eh, začít bojovat v této oblasti. Co si o tom myslíte? Dále, eh, co bude financovat tento fond? Plyn. Mnoho kolegů to zmínilo. Já bych eh, ráda řekla, že vždy budeme mít nějaké fosilní paliva, nějaká fosilní paliva, a e, tím pádem se bude e, ničit životní prostředí, ale není podle mě účelem tohoto fondu přejít jen z jednoho druhu paliva fosilního na e, jiný. I když se na to dávají stovky milionů euro. Nevím, jestli je úplně smyslem cvičení využívat peníze um, E- evropských daňových poplatníků jenom na ničení klimatu trošičku jinak. Možná bychom e, měli využít e, ty prostředky, které máme, na jiné modely, které již v Evropě existují. Dále, hovořili jsme o té největší ocelárně v Evropě, která je u města Taranta, odkud já pocházím, je to Ilva. Nechci hovořit přímo o tomto podniku a jeho problémech, ale jenom bych ráda řekla, že možná by eh, nemě, ne, nebylo špatné přemýšlet o z, eh, jaksi reformě nebo uzavírání podniků, které produkují velké emise, jako třeba Ilva, a do kterých by spadaly i ocelárny. Měli bychom eh, postupovat co nejrozuměji. Hovoříme tady o znečišťující firmě, která zabíjí své vlastní pracovníky, zabíjí naše občany a blokuje alternativní rozvoj jiných technologií, a to už prosím 50 let. A já teď hovořím jménem Hnutí pěti hvězd. Nechceme financovat eh, mega průmyslové podniky, které dusí všechny ostatní. Spíše bychom chtěli pomáhat alternativnímu rozvojovému modelu, chtěli bychom zajistit takzvaný decommissioning, to znamená odstavení takovýchto firm. Ehm, chtěli bychom zajistit uzdravení životního prostředí, bonifikaci a nastolení alternativní ekonomiky. Řekla bych, že to bude vyžadovat ehm, národní nebo možná i nadnárodní programy spolupráce pro ocelárny a to bude muset být navázáno na studie dopadu, zejména ekonomické, ale také sociální, pracovní i zdravotní. Není možné, aby lidé v našem městě umírali, ať už hladem, nebo kvůli nezaměstnanosti, nebo kvůli zdravotním problémům. Děkuji. Děkuji mnohokrát a slovo má kolega z Portugal Salvaro Almaro. Muito obrigado. É um prazer cumprimentá-lo, Sr. Presidente e a Sra. Comissária. Eh, Děkuji mnohokrát, je pro nás potěšením, že jste tady. Essa eh, dialética. Vlády se s komisí mnohdy nejsou schopny dohodnout. Je to součást politiky, kde se vlastně vytváří demokracie. Paní komisařko, můžete se být jistá naší podporou. Evidentně musíme projevovat solidaritu a myslím si, že v rámci kolegia solidarita panuje. Alespoň tak to vnímám. Opravdu jste na nás zapůsobila eh, závazky, které jste vyjádřila, přesvědčeními, která jste vyjádřila a myslím si, že můžete počítat se širokou podporou našeho výboru. Je nepopiratelnou pravdou, která prochází, na které se shodnou všechny politické frakce. Je to otázka čerstvých finančních prostředků. Nejedná se zde o něco, co by Evropané viděli pokud chceme posílit soudržnost a vidět eh, Evropu, která využívá mechanismů pro tento přechod, pro tuto transformaci, tak to by byl hezký obrázek. Nicméně jsou regiony, které jsou finančně postihovány a jsou to mnohdy regiony, které naopak potřebují největší podporu. Nevím, jak se vůbec může uvažovat o možnosti zredukovat eh, evropský rozpočet. Nevím, eh, podle jakého klíče mm, budou, bude více prostředků plynout eh, do určitých zemí a jenom naopak ne. Myslím si, že to je proti té myšlence soudržnosti. Poslední otázka se týká Fondu pro spravedlivý přechod a navazuje na již vyřčené. My plně souhlasíme. Já plně souhlasím s tím, co tady zaznělo. Víme, co se odehrálo v minulosti. Víme, kam by měla Evropa směřovat. A toto směřování plně podporujeme. Zdá se mi ovšem, že tady je potřeba jednu věc vyjasnit. Nemůžeme eh, zároveň usilovat o prvenství za, jako na té mezinárodní scéně a zároveň zanedbávat regiony. Myslím si, že musíme přizpůsobovat svoji politiku. Nemůžeme eh, sát k nějakým razantním změnám v politice. Nejen v Portugalsku, ale i jinde v Evropě existují regiony, které nebudou emitovat velký objem emisí CO2, ale i tak eh, se budou potýkat s velkými problémy, jako je například odliv obyvatel z venkova. A právě proto je tady tento fond pro spravedlivý přechod, který se využije pro podporu regionů, které um, se nepotýkají s problémem emisí, ale s jinými problémy. Děkuji, už nám moc času nezbývá, proto bych na vás apeloval, abyste se snažili vyjadřovat stručně, aby mohla paní komisařka také odpovědět na to množství otázek, které již padlo a nyní dám slovo kolegovi Kristofovi eh, Šorkelovi, jestli to správně vyslovuji. Pane, převin, pane předsedající, pane komisářu, celém politiky regionální... Vážený pane předsedo, paní komisařko, jaký je cíl regionální politiky? Hovoříme tady o územní soudržnosti. Vy jste prohlásila, že budete napomáhat těm chudším regionům, což nás těší. Hovořím za Polsko. Zmínila jste ty zaostalé regiony. Nevím ale, jaké regiony v Polsku by naplnily tuto definici. Můžeme se zamyslet nad tím, co to je region. V Polsku můžeme hovořit o východních regionech. Závisí na definici. Například polská vláda realizuje určité programy pro východní regiony. Jedná se přitom o pět těch nejchudších vojvodství. Otázka, jestli bude existovat nějaká specifická podpora pro nejchudší regiony. Otázka, jestli ty regiony budou splňovat vaše kritéria. A potom otázka, jak definovat spravedlivý přechod, spravedlivou transformaci. Co je to podle vás? Izabela Klok. Děkuji, kolegyně Izabela Klok. Děkujeme za stručno. Eh, paní komisař, eh, paní převodničonci. Eh, Děkuji, pane předsedo. Vážená paní komisařko, opravdu zde zazněla již řada důležitých otázek. Dovolte však, abych se ještě vrátila k jedné opravdu důležité otázce. Odkud poplynou tyto prostředky, těch 7,5 miliard? Odkud je vezmete? Respektive vezmeme. Konkrétně, Máme představu o nové zelené dohodě, která je velice ambiciozní vzhledem k, dos- k dosahování cílů v oblasti ochrany klimatu. Nicméně musíme také sledovat dění na jiných světadílech. Dovolte, abych se s vámi podělala o několik eh, faktů a číselných údajů. Pocházejí od agentury, která sleduje trh s energií. V rámci 18 měsíců zvýšila Čína produkci energie z uhlí o 40 gigawatů. Je tady evidentně eh, přebytek 37 gigawatů, protože jinde několik set kilowatů, několik kilowatů, několik desítek kilowatů zmizelo. Čína buduje uhelné energie o výkonu 123 GW. K čemu potom naše úsilí snižovat emise, když se podíváme na to, co se děje v Číně? Já jsem Polka a myslím si, že nejenom já, ale všichni víme, jak vypadá výroba energie. Pokud jde o tento fond pro spravedlivý přechod, tak bych ráda věděla, jestli tady dojde k, do, k nějakému vlivu na skladbu těch způsobů výroby energie. Ten fond byl navýšen za 4,8 na 7,5 miliard, ale ráda bych poukázala na specifický charakter problémů v Polsku, které nebude schopno být ne, uh, CO2 neutrální do roku 2050. To je cíl pro nás nedosažitelný. Ksi. Děkuji mnohokrát. Katarín Ksem, prosím. Yeah. Thank you very much. Uh... Děkuji za slovo. Velice stručně, prosím. Paní komisařko, vy jste jako první potvrdila, že podmíněnost se bude týkat také spravedlivého přechodu, ale nevíme, eh, jak bude tento navrhovaný mechanismus podmíněnosti vypadat. Rád bych tady požádala o detaily. Vy jste uvedla, že je potřeba zajistit eh, fungování mechanismu právního státu a také to, aby, aby nebyli postihováni příjemci e, prostředků, kteří neodpovídají za fungování právního státu. Zdá se ale, že e, pokud jsou porušována pravidla, tak to odnášejí obyvatele, občané a ne ti, kdo tato pravidla porušují. E, jak komise zajistí, aby jednotliví příjemci nebyli postihováni a jak chcete zajistit efektivní kontrolu fungování mechanismů? Děkuji. Děkuji mnohokrát, kolega Kryt za EKR. Pane převodničonce, paní komisař. Vážený pane předsedo, vážená paní komisařko, máme opravdu ambiciozní programy a Evropská komise by měla provádět spolehlivé analýzy ještě před realizací těchto projektů. Kolik bude stát tento kolik bude stát tato transformace v hospodářské oblasti? Kdo to odnese? dojde k náhlému zvýšení cen, jako tomu bylo například v Německu, to jsou dosud nezodpovězené otázky. Myslím si, že potřeby členských států jsou ohromné. Platí to především pro ty členské státy, které mají nízký HDP na hlavu. Platí to především pro Polsko, kde ten energetický mix eh, se skládá především z eh, výroby energie z uhlí. Do roku 2030 by se mělo každoročně investovat 180 miliard. Pokud tedy porovnáme těch 7,5 miliard v tomto fondu pro spravedlivý přechod, tak to je směšná částka, pokud to tak mohu vyjádřit. Hovoříme tady o úvěrech, o půjčkách, o soukromých investicích a tak dále. Víme tedy, že tento fond některá tuto transformaci neovlivní. Otázka, jak se na to díváte reálně, jaký je reálný cíl, jaký je opravdový cíl Evropské komise. Zdá se totiž, že míříme ke katastrofě. Myslím si, že to jde opět k tomu, že si eh, namastí kapsy nadnárodní společnosti. Jedna z mých kolegyní tady zmínila významnou statistiku. Polsko eh, se opravdu snaží, ale ve, ve světle toho, co se děje v Číně, tak toto úsilí je opravdu směšné. Děkuji. Nyní za kolegyně za socialisty. Being present here. Děkuji, pane předsedo, Slavo, Děkuji, paní komisařko. Já si vzpomínám na vaše slyšení v tomto parlamentu a vy jste tehdy řekla, že nelze upomenout jediný region, jediného jednotlivce. Kolegové zmiňovali tento fond pro spravedlivý přechod a já bych se naopak ráda podívala na jednou oblast. Jak možná víte, tak tento výbor se pustí brzy do genderového rozměru politiky soudržnosti. Bude to zpráva z vlastní iniciativy a nám opravdu záleží na genderovém mainstreamingu a rovnosti podle pohlaví. Seznámili jsme se s výsledky výzkumu a před několika měsíci tento výbor zdůraznil význam aplikace konkrétnějších nástrojů za účelem navýšit kapacitu aktérů v oblasti politiky soudržnosti v souvislosti s genderovou rovností. Eh, jaké budou vaše první kroky v této věci, jak budou vypadat eh, vyjednávání eh, pro na rámec politiky soudržnosti v letech 21 až 27 a pokud jde o evropský semestr, tak některé členské státy se více budou soustředěvat na péči o děti a účast žen v pracovním procesu. Otázky genderové rovnosti se zatím neakcentovaly dostatečným způsobem. Otázka, jestli v rámci evropského semestru se bude více pozornosti věnovat právě tomuto této otázce rovnosti žen a mužů. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Zbývají nám tři e, zájemci o vstup do diskuse. Uzavíráme seznam řečníků. E, nejprve kolega Kontes jde pak mistr Martin a pak kolega Garcia Menos a to bude pak vše. Děkuji, dávám slovo. Děkuji mnohokrát. Dobrý den, paní komisařko. Chtěla bych vám poděkovat, že jste dnes tu. Ten, tato výměna názoru je zejména důležitá vzhledem k výzvám, které před námi v příštích měsících stojí související s programy eh, politiky soudržnosti po roce 2020. To je politika, která může být velice výnosná, eh, přínosná pro naše občany. A proto jsem ráda, že se o ní v komisi diskutuje. Podívejme se na rozpočtový návrh na období 2021 až 2027. Nicméně v tom eh, má komise škrtat v politice soudržnosti, což je návrh, který vůbec nezohledňuje místní a regionální entity, ani naše občany, ani evropské politiky, eh, ani, ani evropské podniky. Je to alarmující, zejména pro země, jako je Itálie, kde bude potřeba velkou měrou remodulovat příspěvky do regionů a do místních komunit. Tyto škrty eh, ohrožují program Interreg a mohou znamenat problémy pro pokračování celé řady programů pro mezinárodní, nadnárodní, regionální a místní spolupráci a pro rozvoj našich regionů. Já zastupuji severovýchod Itálie, to znamená Veneto a eh, oblast Giulia a mohu vám eh, doložit, jakým způsobem program Interreg posiloval spolupráci italských regionů se svými sousedy v celé řadě projektů a byly to úspěšné projekty. Vytvářela se přidaná hodnota pro naše i zahraniční regiony a v tom je potřeba podle mě pokračovat. Proto se ptám, jaký je výhled v této oblasti? Hodlá komise adekvátně finančně program Interreg podpořit? Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. Nejprve kolega Mestery Martin. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora comisaria, por... Eh, por... Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji vám, paní komisařko, děkuji za vaše vystoupení a vůbec za možnost, že se toto setkání a výměna názoru odehrávají. Jak eh, slyšíte, pro, jsme velmi jsme znepokojeni. Jsou tady obavy z budoucnosti, dostaneme méně, více, jak budeme eh, mít přístup k těmto finančním prostředkům a jak vůbec překonávat obtíže eh, s přístupem k fondům. A také víme, že probíhá reforma eh, řady nařízení také. Řada regionů má skutečně velké problémy a my chceme zajistit, aby měli lepší přístup, jak překonat nadměrnou rigiditu celého systému systému. Ehm, to jsou všechno otázky, eh, které před sebou máme a kolegové, kteří již hovořili, to již správně vyjádřili. Eh, nelze dále čekat. Spousta regionů potřebuje konvergenci, potřebuje soudržnost a měli by vědět, jaké podmínky musí splnit a také jak urychlit ehm, reformy. Měli bychom také vědět, jak problémy skutečně překonávat Máme tady problémy například eh, vylidňování venkovských oblastí. To souvisí také s politikou soudržnosti. Také jsme hovořili o zelené dohodě. To bude mít zásadní dopady na řadu zemí a také by měla existovat příležitost pro průřezové evropské politiky aby se zaměřili tedy eh, na zelenou dohodu, pokud jde o regiony, pokud jde o členské státy, tak tady nemají stejné východisko. To si také musíme uvědomit a klást si otázku, jak tyto prostředky navíc mohou přispět k tomu, aby se prostředky pro zelenou transformaci eh, uplatňovaly lépe. A pak Fond spravedlivé transformace, to tady už zaznělo, ale u nás ve Španělsku máme řadu regionů, které jsou skutečně černé z toho uhlí. Jsou závislé na uhlíku eh, a dosud fungovaly velice eh, účinně efektivně. Já si myslím, že by také měly být ve skupině států eh, či regionů, které by měly mít přínos těchto fondů. Jejich zástupci tady byli včera ve vím o disku, z diskusí s nimi, eh, že investují do čistých technologií, přecházejí k čistým technologiím. A je eh, eh, tam zhruba 20%. Ten cyklus samozřejmě ještě neskončil. Tyto regiony by měly být zapojeny také do mechanismu spravedlivé transformace. Souhlasíte s tímto názorem nebo to vnímáte jinak? Děkuji. Děkuji mnohokrát za tyto úsporně položené otázky. A nyní kolegyně Garcia Munoz. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, já jsem měla pocit, že se hlásím už dříve, ale přesto děkuji, že mám slovo jako poslední řečnice. Děkuji mnohokrát, paní komisařko, za eh, vaše vystoupení. Eh, plán udržitelných investic 1 miliarda, miliard, ale pak máme ještě fond pro spravedlivou transformaci. Ten by měl chránit regiony, které mají zvláštní problémy, zvláště ten můj region Alagornu a zvláště regiony, které se podílejí na energetické transformaci, tuto pomoc potřebují. Nesmíme zapomínat na sociální a hospodářské problémy, které eh, se eh, mohou výrazně navýšit. Eh, komunita Tervel, 4 tisíce lidí závisí na uhlí. A to nejenom pro pracovní místa, ale také nepřímo. Ekonomika je tam propojená v tom regionu Afghánistánu. A e, řada lidí, kteří se snaží, by neměla být penalizována. To už jsme slyšeli. Měli bychom zajistit kvalitu, pracovní příležitost pro e, ty, kterých se změna dotkne. A také musíme mít opatření, která jsou odpovídající. Máme regiony, které postihlo vylidňování venkovských oblastí a e, také komisařka to už zmínila, demografické výzvy, kterým čelíme. Eh, I to by se mělo odrážet ve Fondu pro spravedlivou transformaci. Můžete se k tomu prosím také vyjádřit? Děkuji mnohokrát. A nyní se dostáváme opravdu eh, ke konci eh, bloku otázek pro poslance a eh, tak jsme vám připravili nelehký úkol. Otázek je opravdu hodně a máte nějakých přibližně 15 minut na odpovědi poslancům, ale musím také říci, eh, že odpovědi, které jste už eh, nabídla koordinátorům, pokrývaly řadu z těch záležitostí, na něž se ptali kolegové. Takže možná byste se mohla zaměřit spíše na ty záležitosti, které zatím projednány nebyly. Ale samozřejmě je na vás, jak eh, ty otázky uchopíte, čili 15 až 20 minut. Děkuji mnohokrát. Já si myslím, že schrnu Já to schrnu dohromady. Co se týká těch čerstvých peněz, tak um, několik eh, kolegů se k tomu vyjádřilo. Role komise je učinit návrh a poté je na kolegislátorech, aby nějak rozhodli. Takže návrh komise byl, jak jsem vlastně předtím slíbila, byl zaručit, že to, co chceme, to, co navrhujeme, budou čerstvé peníze 7,5 miliardy. A to je víc, než 4,8, což předtím navrhl parlament. A ty nové peníze jsou navíc peníze, které jsou nad rámec návrhu Evropské komise pro politiku soudržnosti z roku 2018. Já za to bojuji, stejně jako všichni ostatní, ale teď míč není v kurtu komise, je u kolegislátorů. To si musíme říci velice jasně. Pravděpodobně nastala chvíle, kdy zatlačit na členské státy, aby se více přiblížili tomu, co navrhl parlament. Osobně jsem slíbila, že budu bojovat za maximum. Já to dělám. Řekla bych, že v tom navrhovaném nařízení je jasné, že ty peníze jsou navíc, ale jak říkám, teď jsou Ehm, teď jsou na řadě kolegislátoři. Já si myslím, že jsem svůj slib splnila, stejně jak Dimitriš a ostatní říkali, takže to je, myslím, jasné. Teď, co se týká otázky Pedro Markeše, Co se týká eh, toho přechodu mezi jednotlivými fondy, samozřejmě musíme pracovat na změně jednoho fondu na jiný a je potřeba zajistit, že to nebude způsob, jak, řekněme, uvolnit tlak na radu co do finalizace vyjednávání o víceletém finančním rámci. Takže ta prozatímní opatření nemají vytvářet větší nestabilitu. Samozřejmě můžeme pracovat na té strategii. Padla otázka, na kterou nikdo neodpověděl. To znamená, jak ty uvěrovatelné investice můžou jít do rizikovějších oblastí. To je opakující se problém. My jsme to zmínili eh, s EIB při celé řadě příležitostí. Tady má třetí pilíř EIB eh, záruku ve smyslu snížení rizikovosti těch rizikovějších nebo nejrizikovějších projektů. Každopádně je to něco, co řešíme. V komisi se to diskutuje. Naším cílem je, podobně jako u Fondu pro spravedlivou transformaci, eh, mít otevřenou cestu co do záruk pro tyto projekty, tak, abychom tento problém mohli překonat jsme provedli s EIB a vím, že to velice pečlivě sledujete. Eh, Dimitris to také říkal v zaznělo to i v předchozích eh, předchozích odpovědích. Co se týká vaší otázky, ano, měli bychom více zviditelnit to, co děláme. Aktuálně si myslím, je největší tlak na členských státech, ale řekla bych, že je potřeba veřejně říci, co vlastně děláme, například co děláme se strukturálními fondy, abychom zajistili, že eh, občané budou vědět, co se děje a budou se mobilizovat pro, aby to nebyla jenom nějaká teoretická debata, Bůh ví kde, 1,3, 1,7, nikdo vlastně neví 1,7 čeho, takže proto je potřeba být v ulicích a říkat lidem, děláme toto a toto, díky politice soudržnosti dosáhli jsme toho a onoho. A samozřejmě eh, to mohou nejlépe dělat europoslanci, kteří znají své regiony. Co se týká vaší otázky, pane eh, Arimone, to byla otázka, která zazněla i od ostatních kolegů. Je to otázka související s plynem. Fond pro spravedlivou transformaci má řešit sociální problémy a související s diverzifikací průmyslového základu, hospodářského základu regionu. Takže nejde o plyn. Plyn je něco, co pokud to bude dávat v regionálních plánech smysl, co může být financováno druhým pilířem tedy mechanismem EU Invest, nikoli fondem pro spravedlivou transformaci, protože nedává smysl, a zmínila to ještě jedna kolegyně, nemá smysl, aby plyn dostával granty, Musí to být řešeno spíše balíčkem, kde to budou půjčky a granty smíšené s různými dalšími možnostmi uvěrování. Takže je to mimo striktně ten Fond pro spravedlivou transformaci, protože to není toho fondu účel. Poté zaznělo něco o eh, a, a s tím vlastně souhlasím, byl to pan Buda, kdo to zmínil, zmínil nutnost zjednodušovat. My se v této oblasti hodně snažíme zjednodušovat procedury a Uvidíme, zda to půjde dobře je na parlamentu, aby to posoudil. Dále k tomu, co říkala paní Soli Špereš, zaznělo, že v tom nejsou žádné klimatické cíle, ale oni tam jsou. Chceme z tohoto udělat cíl a připomínám, že to je nedílná součást plánu, ke kterému se členské státy připojují. To, co se dělo v konkrétním regionu, s tím musí být samozřejmě kompatibilní, takže ano, je zásadní, je to zásadní součást tohoto plánu, protože se díváme na to, jakým způsobem můžeme měnit ehm, atmosféru prostřednictvím implementace tohoto plánu. Rosa D'Amato zmínila plyn, zmínila nutnost samotné podstaty tohoto plánu transformace a samozřejmě je potřeba využívat i systém ETS a jiné fondy pro eh, posílení práce v této oblasti. Eh, pan Alvaro Amaro zmínil zmínil eh, vlastně věci, na které už jsem reagovala. Regionální politika se neomezuje pouze na fond pro transformaci nebo transformační mechanismus, to jsou nástroje pro konkrétní regiony s konkrétními problémy. A to neznamená, že všechny ostatní problémy, kterým čelíme na regionální úrovni, nemohou být pokryty tradičnějšími fondy, to samozřejmě ano. Potom dva kolegové z Polska eh, zmínili eh, některé problémy. Já do Polska příští týden jedu s chodou okolností. Já si myslím, že bychom se na to neměli dívat jako na, na eh, celoevropskou pozici. Jedná se o neutrální přechod a pokud se budeme snad, snažit zachovat tyto aktivity, čehož jsem byla svědkyní v Řecku, kde jsem věděla, že tam firmy ztrácejí peníze každý den, Jde o to, abychom řídili ten přechod a nepředstírat eh, to, že se tady změny eh, přestanou eh, provádět. Byli jsme toho svědky v oblasti textilní výroby a tak dále. Jsou to změny, které jsou nevyhnutelné. Nesmíme přijít o energetickou soběstačnost, protože poté bychom vytvořili pro lidi a zaměstnance obecně velké problémy. Mám minutku, která mi zbývá. Rovnost pohlaví je pro mne citlivým tématem. V různých útvarech komise se bavíme o tom, jak by bylo možné ehm, vytvářet rozpočet tak, aby, aby bral v úvahu rovnost pohlaví. Otázka, jak eh, ještě jasněji zavádět eh, tuto rovnost pohlaví. Omlouvám se, že jsem nebyla schopná zodpovědět všechny otázky konkrétně. Myslím si, že ty odpovědi ale zazněly i na té širší, na té obecnější úrovni. Opakuji, že se nám nemůžete nadále spoléhat, můžete se nám kdykoliv obrátit. Tato transformace není snadnou záležitostí. Snažíme se ji zvládnout tím ideálním způsobem a máme návrh. Budeme se zajímat také o vaše návrhy, pokud je o tento mechanismus a jeho aplikaci. Takže ještě jednou děkuji velice. Madame la, la commissaire. Vážená paní komisařko, za všechny kolegy. Tady vám chci odpovědět, po, poděkovat pardon, za velmi přesné, výstižné odpovědi na otázky, které byly také přesně formulovány. Je to velice náročný dialog, který musí probíhat i nadále mezi naším výborem a vámi je zřejmé, že téměř všechny otázky se točily kolem Fondu pro spravedlivou transformaci. Je tedy zjevné, že eh, i eh, komise je eh, již ponořená do legislativní práce, jako náš výbor a eh, právě eh, uhlí do značné míry utvářelo v průmyslovém období základ naší ekonomiky. Takže je vlastně takovou revolucí to, co, se to, co je navrhováno a my s velkým uspokojením vítáme návrhy komise, ale zároveň věnujeme velkou pozornost snaze je zlepšit, zdokonalit eh, kvalitu celé eh, diskuse eh, a je zřejmé, že to, co se děje na úrovni Evropské rady v současné době, také Eh, odráží situaci tady. My jsme chtěli vyvíjet také tlak na radu, proto můžeme říci také radě, eh, dělit se o naše názory s nimi, že politika soudržnosti není politikou minulosti, E, není to takzvaně tradiční politika, to se mně nelíbí, e, pokud to někdo takto vnímá, protože politika soudržnosti je naopak politikou budoucnosti, zvláště e, v současnosti v souvislosti s Brexitem budeme soudržnost potřebovat více než kdy dříve. Je to jedna z politik, která se již vydala na cestu zvládání klimatické výzvy již od roku 2014 až 2020 jsme mobilizovali více než než 40 miliard euro, aniž bychom čekali na nový, novou zelenou dohodu. Takže už jsme v tomto dostatečně připraveni eh, dále zlepšovat, eh, modernizovat ještě více i zjednodušovat, jak to tady kolegové zmínili, tuto politiku dále, tak, aby byla eh, v praxi ještě hodnotná hodnotnější, aby byla i vnímána jako hodnotná v praxi. A proto, eh, a to, o to vás ještě požádám písemně, eh, abyste eh, posoudila ve vztahu k finskému návrhu, jak vnímáte tedy konkrétně další kroky, jak eh, by to, jaké obtíže by, pokud by ten finský návrh byl schválen, eh, přinesl regionu. My potřebujeme konkrétní prvky a to nejenom čísla, která řadě lidí nic neříkají, jestli je to 10% méně nebo